Vážení kolegové, já navrhuji, abychom zahájili naše dnešní zasedání. Pravděpodobně jste zaznamenali, že první bod na dnešním eh, programu je setkání s polským předsednictvím. Eh, chtěla bych eh, upřímně přivítat paní ministrině z Polska. Je to rutinní setkání jako na začátku každého předsednictví a my chceme paní ministrině dát maximum času na to, aby nás seznámila s programem polského předsednictví a bude pak následovat diskuze. Takže já tady vítám paní ministrině Běnkovskou a dávám, dám jí slovo. Ona má na starosti regionální rozvoj. Eh, prosím, máte slovo. Ehm, děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, vážení členové Výboru pro regionální rozvoj, pro mne je velkým potěšením, že vám nyní mohu představit priority polského předsednictví. Zejména tedy, jak budeme vynakládat s politikou soudržnosti, takže se zmíním o, o několika významných bodech. Politika soudržnosti představuje významné místo v programu polského předsednictví. Ráda bych vám v první řadě sdělila to, že polské předsednictví eh, si stanovilo celou řadu priorit v této oblasti, zejména tedy, aby Evropská unie rostla a přejeme si, aby se zejména rozrostl vnitřní trh a aby proto byl zajištěn také dostatečný rozpočet, abychom mohli zajistit i správnou spolupráci s třetími zeměmi. 20. června Evropská komise zveřejnila sdělení ohledně víceletého finančního rámce. Následujícím krokem pak budou legislativní balíčky, které se bude týkat, budou týkat jednotlivých prvků ohledně aplikace tohoto rámce. Myslíme si, že politika soudržnosti je takovým zásadním investičním nástrojem. To chceme zdůraznit. Přejeme si tedy, aby Evropská unie měla tento investiční nástroj, aby tedy Evropa díky němu mohla dobře růst. A proto je, dámy a pánové, důležité, abychom opravdu provedli všechny ty cíle strategie Evropa 2020. K dispozici máme celou řadu nástrojů a budeme je tedy řádně využívat proto, abychom um, řádně mohli plnit eh, cíle, které jsme si stanovili. Eh, byla jsem upozorněna, abych hovořila pomalej, takže prosím, nyní trochu pomalej. Polské předsednictví eh, nahlíží na politiku soudržnosti jako určitou odpověď, účinnou odpověď na zajištění rovnováhy v rozvoji Evropské unie. A na základě tohoto hesla se pokusíme zajistit to, abychom tu měli tedy účinný nástroj, uh, který nám pomůže splnit cíle strategie Evropa 2020. Nabídneme tedy celou řadu eh, návrhů na řešení. Eh, přejeme si, aby tato naše politika se soustředila zejména na dobré výsledky. Budeme se zaměřovat eh, samozřejmě na jednotlivé regiony. Politika soudržnosti poslední čtyři roky se podstatně rozvinula a i samozřejmě předchozí předsednictví se o to zasloužili. Tímto bych chtěla poděkovat zejména předsednictví Španělska, Belgie a Maďarska. Tímto jim chci poděkovat za výtečnou spolupráci, za skvělý dialog, který nám pomohl vytvořit dobrý základ pro tu naši práci eh, nadcházejícího tria, to znamená Polska, Dánska a Kypru. Také chci poděkovat za spolupráci této sněmovně a konkrétně vašemu výboru pro regionální rozvoj za veškeré ty iniciativy, aktivity, které provádíte a které jste provedli ve věci politiky soudržnosti. Chci poděkovat také zejména panu Markusu Piperovi za jeho výtečnou zprávu. Tedy, dámy a pánové, s vaším přispěním, s vaší pomocí vám nyní mohu říci, že se nám podaří opravdu učinit krok kupředu a to bude opravdu skvělé splnění cílu polského předsednictví. Takže pro naše předsednické trio již máme připraven plán pro vyjednávání ve věci několika nařízení. Přejeme si, aby vše probíhalo plynule a urychleně jednání a vyjednávání se bude soustředovat zejména na téma víceletého rozpočtu. Já doufám a chtěla bych toto zdůraznit, že nebudou velké prodlevy. To je důležité jak pro naše předsednictví, tak i pro ty nadcházející. A samozřejmě musíme mít všechny materiály dostatečně připravené, abychom mohli pokročit vpřed a máme proto opravdu bohatě připravené dokumenty, které nám eh, pomáhli připravovat odborníci. Eh, v měsíci září bychom tu měli mít už eh, konkrétní náčrty tohoto společného plánu TRIE. A hlavním cílem předsednictví bude dosáhnout rychle dohody ohledně plánování, abychom konečně tedy mohli vykonávat a provádět politiku soudržnosti. A samozřejmě, že v rámci naší práce se budeme zaměřovat i na celou řadu témat, která jsou uh, velice důležitá a která se tedy týkají politiky soudržnosti a spadají i do té strategie 2029. Je to otázka podmíněnosti, účinněnosti. Polské předsednictví si přeje zdůraznit také to, eh, co se týče fungování politiky soudržnosti, aby tato politika byla opravdu účinná. Na to se musíme soustředit již od samotného začátku naší práce. Eh, na závěr našeho předsednictví bychom měli předložit zprávu o tom, jak probíhala jednání a ta by měla proběhnout také strategická debata ministrů, kteří jsou pověřeni touto eh, politikou. To by mělo být 16. prosince Já se jenom hlásím na seznam řečníků. Eh, Chtělibychom, żeby vtedy v grudniu dokonały... Ano, takže jak jsem říkala na tom zasedání ministrů v prosinci, pohovoříme o tom, čeho jsme dosáhli, zmíníme ty nejdůležitější body a vynasnažíme se tedy, abychom předložili konkrétní řešení pro politiku soudržnosti. To bude na tom zasedání ministrů 16. prosince. A opět chci zdůraznit, že je důležité, maximálně důležité respektovat eh, lhuty, stanovené lhuty, zejména při mm, práci na jednotlivých nařízeních. Víme, že před námi stojí celá řada složitých témat, a nyní bych se tedy o nich chtěla zmínit. V první řadě, co se týče komunikace, tady máme nový nástroj European Communication Facilities. Již jsme eh, prováděli určitá jednání na toto téma. Eh, byla tu žádost, aby se tato tématika ještě více prohloubila, jak na úrovni rady, tak zde v parlamentu. Je důležité, abychom věděli opravdu velice dobře, jaká je přidaná hodnota tohoto nástroje, tedy pokud bude Evropská unie moci přímo řídit tuto tématiku. Eh, druhý bod, který je podle mého názoru velice citlivý, to budou eh, regiony v regiony v přechodu. Víme, že situace v jednotlivých regionech eh, Evropské unie je odlišná, jejich vývoj je odlišný Eh, víme, jaké jsou tedy důvody pro i proti eh, toho návrhu, který předložila Evropská komise. To znamená, že my na základě eh, jejich práce rozvineme mm, debaty a jednání a budeme ochotni tedy přijímat i příspěvky pro to, abychom se vypořádali i s touto tématikou regionu v přechodu. Další třetí téma možná nebude zas až tak eh, příliš složité, ale je rozhodně stejně důležité jako ostatní. A jedná se o možnost toho, aby tu byla větší svoboda pro to, aby členský stát mohl rozdělit své prostředky do různých eh, fondů Tady, eh, co se týče eh, rozdělení a přerozdělení příspěvků do eh, fondu soudržnosti, to musí připadat příslušným zodpovědným orgánům v jednotlivých členských státech, takže toto bude další tematický bod našeho plánu. A další věc, kterou bych si přála zdůraznit, je evropská územní spolupráce, tedy ta územní dimenze politiky soudržnosti. Uh, Sem také zapadá městská politika a strategie makroregionální. zde bych chtěla zdůraznit jednu věc. Polské předsednictví věnuje velkou pozornost a velký význam územní politice. Přejeme si, aby se vytvořily opravdové sítě spolupráce mezi jednotlivými institucemi, aby se toto rozvíjelo od té nejnižší, od té územní úrovně a aby tyto sítě byly propojeny i přeshraničně. A proto, dámy a pánové, nyní mohu říci, že učiníme maximum proto, aby se sladily ty principy, kterými se řídí územní spolupráce na, úze, na úrovni Evropské unie. K tomu by měl přispět také nástroj eh, pro sousedství a spolupráci. My jsme přesvědčeni, že prostřednictvím těchto nástrojů se nám podaří mnohem lépe vykonávat a provádět eh, stanovené cíle a využívat dostupné nástroje. Také budeme pracovat na téma územní spolupráce. Toto by mělo proběhnout na dvou úrovních. První úroveň to bude fórum pro spolupráci na úrovni rady, která se věnuje strukturálním fondům. Ehm, tato pracovní skupina by měla do ještě do září, myslím, že to bude 22. července, předložit e, pracovní dokument a druhým takovým krokem, to by mělo přijít někdy v září, se chopíme této zprávy komise a budeme tedy provádět debatu na úrovni rady. Dokument týkající se územní spolupráce a rozvoje Eh, tam bychom zase měli pokračovat ve stopách toho, co v oblasti územní politiky vykonalo již předchozí maďarské předsednictví. Je to i pro nás velice důležitá tematika. Přejeme si tedy, abychom eh, toto, čeho již oni dosáhli, konečně zobrazili také v praxi. No a pak je tu strategie 2020. Eh, tady bychom měli představit dva dokumenty. První bude takzvaný background report a druhý bude, eh, druhým bude samotná zpráva. Toto se bude zase projednávat na úrovni eh, rady mezi jednotlivými členskými státy. Měli bychom rozvinout debatu o tom, jaká jsou možná řešení mezi různými městy, různými regiony a co z toho všeho je důležité, zejména důležité pro Evropskou unii. Dále budeme analyzovat návrh Evropské komise o budoucnosti měst a zamyslíme se také nad budoucností programem Airbag. Další eh, téma, které eh, považujeme za velice důležité a chtěla bych ho tady zdůraznit, budeme hovořit o eh, teritoriální územní dimenzi Evropského sociálního fondu. A e, k tomuto tématu budeme v závěru září ve Varšavě organizovat e, poměrně důležitou konferenci. Musím říct, že takovýchto setkání e, budeme organizovat celou řadu. Existuje taková informace v písemné podobě o všech těchto jednáních a ty nejdůležitější závěry, ta nejdůležitější doporučení ze všech těchto schůzek, eh, seminářů a konferencí budou tvořit závěry eh, přípravu eh, závěrů pro konferenci ministrů, která se bude konat 25. listopadu v Poznani ale jak už jsem předeslala, e, toto jednání bude neformální, e, poměrně rozsáhlé, protože máme v úmyslu e, také pozvat ministry zodpovědné za regionální politiku, politiku soudržnosti a za politiku ve vztahu k městům. Další téma, na které bychom se chtěli také soustředit, je otázka makroregionální strategie či makroregionálních strategií. V této oblasti bychom chtěli připravit určité eh, výstupy eh, při revizi eh, strategie pro Baltické moře a já pevně doufám, že jednání, která povedeme, se budou také týkat řízení, e, implementace a koordinace našich aktivit, e, jak na úrovni evropské, tak na úrovni národní, tak abychom zajistili co nejvyšší e, možnou míru efektivní implementace naší strategie. Někdy v polovině července začneme pracovat na úrovni rady již v rámci našeho předsednictví, našich pracovních pracovních skupinách. Budeme diskutovat o závěrech komise, které se k strategiím vztahují a začneme také diskutovat o návrhu závěrů pro Radu pro všeobecné záležitosti, která se bude konat následně v listopadu. A chtěla bych se teď s dovolením ještě vrátit eh, k tématu, se kterým jsem začala svůj krátký úvod. Náš nejdůležitější bod na Eh, programu polského předsednictví je jednání či vyjednání nových nařízení, která se budou stahovat k politice soudržnosti. Musím říct, že to je skutečně nesmírně praktický aspekt toho, eh, co jsme si vytkli jako cíl našeho snažení v tomto půlroce. roce jak jsem se již zmínila, už jsme předložili velice bohatý program neformálních jednání a e, neformálních schůzek. Budeme v tomto směru e, velice rychle postupovat kupředu. První takovéto jednání se již konalo minulý týden a soustředilo se na e, politiku soudržnosti e, e, založené na výsledcích a chtěla bych vás vyzvat, vás poslance a poslankyně Evropského parlamentu, abyste se těchto jednání pokud možno také zúčastnili. Musím říct, že ta schůzka minulý týden měla velmi dobrou účast aspekt rozvojové politiky Evropské unie je nesmírně důležitý, zajímavý a atraktivní pro eh, aktéry na všech úrovních a já bych vás ráda vyzvala, abyste se těchto jednání zúčastňovali v následujících šesti měsících. Předsedkyně, eh, teď je otevřená diskuze. První bude Jan Olbricht za EPP. Děkuji, paní eh, předsedkyně, paní ministrině, vážené poslankyně, vážení poslanci. Já bych s dovolením nejprve rád vyjádřil své uspokojení E, nad tím, že my jako Polsko jsme převzali předsednictví Evropské unie v situaci, která je poměrně obtížná e, pro Unii. A je to důležité, protože e, Polsko je země, které velice se zasazuje, která se velice zasazuje za pevnou, silnou, dobře zakotvenou politiku soudržnosti, takže tady máme opravdu dobrého advokáta této důležité politiky politiky. Je dobře, že Polsko je právě teď předsednickou zemí, protože my jsme zemí, která vždy tvrdila a tvrdí, že politika soudržnosti je jedním z nejdůležitějších pilířů Unie a nebylo tomu vždycky tak. Takže z tohoto pohledu vidíme věci e, nadějně. E, dovolte pár e, otázek, paní ministrině. Možná, že byste eh, mohla říct pár slov o práci, která probíhá s Dánskem a Kyprem. Můžeme také očekávat, že ta dvě nadcházející předsednictví budou předsednictvími zemí, která jsou také pro politiku soudržnosti tak zapálené jako Polsko. Nevím, jestli je to politicky korektní otázka či nikoli. Za druhé, eh, vždy tady byly politické, eh, politická pnutí mezi radou a parlamentem. Je to docela docela přirozené, ale kromě strukturálních otázek je tady možná ještě jedna věc, nedostatek správného toku e, informací a já doufám, že my prostě budeme nadále ve velmi těsném kontaktu a to neustále v těch nadcházejících šesti měsících a že se budeme průběžně navzájem informovat o tom, e, co se děje a že budeme dostávat aktuální informace z rady. Rád bych vás informoval, že se chystáme do Řecka. Eh, je to eh, delegace našeho výboru, která se tam chystá. Kolega, který sedí vedle mne, bude vést tuto delegaci a já jsem toho názoru, že co se nás týče, tak můžeme prohlásit, že skutečně poskytneme veškeré informace také vám následně po té cestě. Uh, Dál chci říct, že tady jsou určité otázky, které jsou pro nás mimořádně zajímavé a proto bych si dovolil položit následující otázky, paní ministrině. Víte, co je pro nás důležité, je to, e, vědět, kdy začne ta práce na těch nařízeních. Vy jste se zmínila o září, že doufáte, že tomu tak bude včera v kuluárech parlamentu se hovořilo o říjnu, někdo dokonce zmínil listopad, e, pak zazněly, zazněla slova v tom smyslu, že to bude nějak propojené s politikou zemědělskou, takže moje úplně nejdůležitější otázka je následující, kdy to všechno začne. Možná, že už máte nějaké informace od Evropské komise, já vás tady nechci v žádném směru provokovat, ale skutečně bych rád dostal jednoznačnou odpověď, kdy ta práce celá započne. Tím, tím včasněji Protože čím dřív to začne, tím víc máme šance uspět a tím větší eh, šance je, že to všechno dokončíme včas. Takže kdy nám poskytnete dokumenty, které budou potom základem naší vlastní práce, abychom to pak mohli následně spolu diskutovat a aby naše spolupráce byla s vámi co nejtěsnější, s vámi jako předsednickou zemí a s radou jako takovou. A ještě jménem své strany, jménem EPP mám následující otázku. Představme si, že nařízení, ty návrhy nařízení budou prostě připravená v září. Vezměme tuto hypotézu za pravou. Samozřejmě Eh, předsednictví to vždycky při, eh, předkládá v takových balících a je přirozené nicméně, že předsednictví chce, aby určité věci eh, byly uskutečněny, aby určité dokumenty prošly, aby byly ty práce dokončeny. Takže mě by zajímalo, paní ministrině, jaké jsou otázky, jaká jsou rozhodnutí, v jakých oblastech, kde byste si opravdu přála, aby se dospělo ke konečným rozhodnutím. Pro nás je to také extrémně extrémně důležité, protože přiznávám, že to také ovlivní náš vlastní časový harmonogram, naší vlastní práci. Pokud řeknete, že návrhy budou připraveny v září, tak se ptám, jaké budou ještě ty otázky, o kterých se má rozhodnout do prosince. To je pro mě naprosto klíčové. A přirozeně bych také eh, eh, vám chtěl závěrem popřát eh, veškerý úspěch. A velmi brzy si zjistíte, že spolupráce s naším výborem bude užitečná a bude jako po drátkách. Děkuji a jménem socialistů další pan kolega. Děkuji, paní ministrině. Na úvod bych vám chtěl poděkovat za setkání, které proběhlo ve Varšavě se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj a s některými poslanci z mé frakce, kde jsme se mohli jaksi osobně seznámit s výbornou přípravou eh, polského předsednictví. Jsme vděční za informace, které jsme přímo ve Varšavě dostali, ale současně máme určité pochybnosti a já bych chtěl upozornit na to první, o čem jste hovořila, víceletý finanční rámec. Eh, moje otázka je adresovaná předsednictví. My známe eh, stanovisko Polska a, a vaše osobní a stanovisko premiéra, ale předsednictví eh, prý vede jednání o tom, jak ostatní členské státy reagují na tento návrh v souvislosti s politikou soudržnosti. A já se ptám, zda máte pocit, že ostatní ministři jsou ochotni eh, bojovat za eh, pozici, kterou eh, předložila komise, a nebo bude v průběhu jednání v radě snaha toto omezit? Čili chci se zeptat, do jaké míry komise a my a ve výboru a podobně, do jaké míry můžeme podpořit tuto část toho víceletého finančního rámce. Druhá otázka se týká legislativního balíčku. Teď tady právě o tom byla řeč, já jsem o tom hovořil ve, ve Štrasburku a já se chci zeptat, jak si rady. Kdy můžeme očekávat, e, tento Eh, legislativní balíček. Protože plány, které jste tady naznačila, já se omlouvám, ale ty se nebudou realizovat, pokud balíček v září nebude připravený. Protože pak by předsednictví nemělo nic jiného na práci v oblasti politiky soudržnosti. Totež se týká našeho výboru a toho si musíme být vědomi. A jakmile tento balíček, legislativní balíček bude připravený. Potom eh, Víme samozřejmě o tématech, která považujeme za důležitá a podobně. A chtěl bych vám poblahopřát eh, k vašemu úvodu, protože eh, se přesně dotýká hlavních témat naší diskuse. Máme problém s těmi intermediate region, s pozicí Polska, protože tam jsou určité rozdíly eh, v postojích a současně eh, se chci zeptat, jak, jaké je stanovisko ostatních členských států eh, k těmto mezi regionům. Nevím, zda eh, aspoň některé eh, státy budou připraveny zahrnout toto do budoucích perspektiv politiky soudržnosti. Čili já se chci zeptat, eh, kdy a jak se o tomto bude jednat. A sdílím priority, které jste nám prezentovala, to znamená revize makroregionální politiky a e, formování konkrétních návrhů pro budoucí perspektivy politiky soudržnosti tak, aby e, ty intermediate regions měly silnější dimenzi. Protože my víme, že dnes je se jedná o takové obecné řízení makroregionu, spíš než cílené, hm, cílená orientace na tuto část EU a členských států. Čili já se chci zeptat, zda tady vidí Evropská unie potřebu změny a zda chcete posílit roli regionu a intermediate regionu. A my jsme ve výboru o tom hovořili, za socialisty mohu říci, že se k tomu taky ještě budeme vracet a to je otázka posílení role regionů. V nedávných letech jsme všichni volali po nových finančních perspektivách, nové politice soudržnosti, aby došlo k posílení regionů, aby regiony měly více příležitostí rozhodovat jak chtějí vynakládat prostředky v rámci politiky soudržnosti. A tak se chci zeptat, zda máte představu o tom, jak by to mělo vypadat v budoucnosti. Dále městská politika. Mám taky otázku týkající se několika detailů. Mimo jiné třeba směry tedy Eh, této městské politiky. To jsou otázky, které kladu předsednictví, které se týkají spíš budoucnosti a politiky, kterou budeme mít v období 2014 až 2020. Ale eh, v rámci nadcházejících měsíců se chci zeptat, eh, co se co tady konkrétně v této oblasti, eh, protože v členských státech jsou problémy, eh, pan Obrecht připomněl Řecko, máme problémy ale i v Polsku například eh, s vydáváním prostředků na politiku soudržnosti, hlavně na infrastrukturu, železnici. A já se chci zeptat, zda budeme zjednodušovat tento systém tak, abychom usnadnili eh, vydávání prostředků z Fondu soudržnosti. A ještě jednou vám blahopřeji. Já musím říci, že opravdu nemáme tolik času, kolik bychom si přáli, takže prosím, omezte své otázky pouze na svoje otázky a neopakujte otázky, které už tady zazněly. A taky bych chtěla navrhnout, nechci vás nutit, ale měli bychom se vyhnout otázkám, které se týkají jednotlivých států. Měli bychom hovořit pouze o předsednictví. Další za Alde je Rika Manere will, I, I'll be given word from liberals today, if you allow me. Když dovolíte, tak já eh, dnes budu hovořit za liberály. Já především, paní předsedkyně, chci že budu hovořit za koordinátory. Bude potřeba opravdu stanovit nějaká pravidla. Já budu hovořit stručně. Já tady mám čtyři body. My jsme napsali komisi dopis a já dnes vám položím stejné otázky, paní ministrině, jakožto zástupkyně předsednické země. A všechny se týkají víceletého finančního rámce v souvislosti s politikou soudržnosti. První věc, kterou chci zdůraznit, je, když se podíváme přesně na srovnatelné ceny z roku 2011, eh, položka 1b, což se týká soudržnosti, 4,96% eh, eh, znamená 6% růstu. A další návrh je vlastně z komise je v rozporu s tady tím, Eh, protože zatím docházelo k poklesu o 4% pro eh, každý stát. A když budeme mít třeba 100 milionů, tak v mojí zemi budou 4 miliony na, eh, z komise na soudržnost. A nyní komise toto chce snížit na 2,5%, tak ale když se sníží procenta, ale zvýší se celý objem o 6%, tak nevím, kam ty peníze jdou. Za druhé, obvykle v návrzích nejsou vysvětlení. V novém rámci pro zemědělství komise navrhuje zvýšit rozdíl na jednu třetinu pro přímé platby a tady v pro přechodné období se navrhuje ponechat jenom dvě třetiny peněz. A já se chci zeptat, eh, co si myslíte o jedné věci? Je třeba vysvětlit, proč dvě třetiny, proč ne tři čtvrtiny, proč ne pět šestin, protože otázka zní, my tady zatím máme systém phasing in a phasing out. A politicky je to jasné, ale eh, v parlamentu se hlasovalo o tradičních regionech, to je jasné, ale my potřebujeme vědět, Eh, když nahrazíte stávající systém phasing out, které opouští konvergentní regiony na přechodné období v porovnání s dvěma třetinami peněz, které zůstanou pro nové eh, eh, transformační regiony. A komise dále navrhuje, aby se 5% platilo nikoli v době absorpce. Těch 5% bude za to jako rezerva a na konci, když stát plně splní svoje povinnosti, pak jí bude vyplaceno těch 5% jako poslední platba. Ale teď to tak není, takže jak, za jakých okolností těchto 5% nebude vyplaceno. A moje poslední otázka se týká toho, jak komise a vy chcete navrhnout, nebo navrhujete, aby peníze vyplacené v rámci soudržnosti budou spojené s potenciálem, absorpčním potenciálem. Tak je to v tom návrhu, ale není to jasné, protože absorpční potenciál je tak rozdílný v každém členském státě, takže bychom potřebovali vysvětlení vašeho návrhu. Děkuji. Uh, for the Greens, Elizabeth Schletter. Za zelené Elizabeth Schletter. Yeah, vielen Dank, uh, vielen Dank. Děkuji. Děkuji vám, paní ministrině. A chci ocenit i tu odvahu, s kterou se vrháte do vašeho předsednictví. Určitě budete mít potíže dosáhnout eh, splnění všech těch cílů a možná k tomu budete mít i méně času, než eh, jak si nyní na počátku představujete. Vy jste sama řekla, že jste si jistá, že komise v září ty návrhy předloží Jenomže my, eh, osobně, my si tady myslíme, že ty návrhy se objeví poměrně později. Takže nevím, zda se vám podaří opravdu v dostatečné časové lhutě připravit stanovisko rady. Abyste tedy mohli v dostatečném čase dospět k příslušnému stanovisku. Když se to nepodaří, když tam budou prodlevy, tak se celá věc nevyřeší do roku 2013. Já tedy opravdu zatím mám tu naději, že se vám na radě podaří dosáhnout stanoviska. Ale uvidíme, kdy tedy přijde eh, se svým dokumentem komise. Vy jste hovořila některý, o některých takových eh, zásadních i kritických tématech, přerozdělování prostředků, otázka interconnection, Tady v těchto tematických oblastech budete představovat stanovisko rady ještě předtím, než předloží příslušný dokument komise, protože pokud byste vyčkávali na jejich zprávy, pak byste neměli dostatek času a rozhodně do prosince byste pak nemohli vypracovat vaše stanovisko. Takže jak byste potom v těch zemích, které jsou čistými přispěvateli, eh, mohli zajistit dostatečně vyváženou zprávu? Jaké metody byste proto použili? Vy budete tedy pro, provádět rozhovory již v mezidobí nebo vyčkáte? Pan Vlasák, prosím. Vážená paní předsedající, paní ministrině, jsem velmi rád, že se setkáváme na půdě Evropského parlamentu a e, já mohu říci, že Polsko vždycky bylo silným zastáncem kohezní politiky a vzpomínám si na naši velmi dobrou spolupráci již od českého předsednictví a e, na naše setkání tehdy v Mariánských lázních. Čili jsem přesvědčen o tom, že vaše erudice a věnování se této problematice po delší dobu nám umožní i pokročit v těchto věcech v průběhu polského předsednictví. Vy jste zmínila ve svém úvodu i důležitost městské dimenze v budoucnosti kohezní politiky. E, myslíme si společně, že to je opravdu velmi důležitý segment, a proto bych se zeptal, jak chcete prohloubit partnerský přístup eh, jednotlivých úrovní samosprávy, to znamená měst a obcí, regionů a států, tak, aby k tomu partnerskému přístupu docházelo. Eh, zdali plně podporujete do budoucna eh, integrované plány rozvoje měst, které jsou vlastně nástrojem této spolupráce, a zdali nepřipravujete nějaký nový finanční instrument pro podporu kofinancování těchto evropských projektů, protože, jak víte, instrument Jessica zatím nenašel mnoho uplatnění a e, jsme přesvědčeni o tom, že toto je ta správná cesta do budoucna. E, druhá otázka spočívá Eh, ve vyjasnění si budoucnosti pro makroregionální strategie. Eh, za švédského předsednictví jsme započali pracovat na baltické strategii, následně se přidala podunajská strategie, nyní diskutujeme o atlantické strategii, včera jsme diskutovali zprávu pana Alfonziho, která se týká Středomoří. V parlamentu se diskutuje o karpatském regionu jako takovém jak dalece vy podporujete makrostrategie a zdali vnímáte tu jejich hlavní úlohu v tom, že ta důležitost je v koordinaci, ne v tom, že vytvoříme nový finanční nástroj pro podporu. Děkuji. Eh, eh, Chciałam poprosić pana minister o... Děkuji a nyní bych ráda vyzvala pan, paní ministrině, aby zodpověděla otázky. Děkuji bardzo. Eh, Děkuji. Já se pokusím zodpovědět všechny otázky, které tu zazněly, ale v první řadě bych učinila takový obecný komentář. Všechny ty otázky tu zmínili otázku lhůt, tedy lhůty pro předkládání návrhu na řízení. A já vám k tomu mohu říct si následující. Jsem přesvědčená, že jak předsednictví eh, rady, tak eh, Evropská komise musí učinit maximum pro to, aby eh, se tento projekt hýbal vpřed. Na radě ministrů ve Varšavě eh, jsme se setkali eh, s komisaři, se sborem komisařů, hovořili jsme také s příslušným komisařem pro regionální politiku, také s komisaři, kteří zodpovídají za fond eh, soudržnosti a všichni mi, mě ujišťovali, že v září tyto dokumenty budou připraveny. Takže to není jenom to, co tu říkám nyní já za naše předsednictví, jenom za polskou stranu. Je to tak, že celý náš plán předsednického tria je takto nastaven, tedy všichni jsme si stanovili tyto cíle, jsou stejné, máme tuto naši, řekněme, cestovní mapu, tento náš kalendář a v něm je stanoveno, že do konce třetího trimestru, tedy na konci příštího roku, bychom tu měli mít už jasný obrázek o tom, jak příslušná nařízení budou odpovídat. Nicméně samozřejmě předpokladem proto eh, je skutečnost, že tu ty dokumenty budeme mít v září. Samozřejmě, jasné, že kdybychom je měli k dispozici již v červenci, bylo by to ještě lepší, že bychom mohli zahájit práci ještě dříve. Nicméně opakuji, musíme učinit maximum a zejména samotná komise tedy, aby vše předložila co nejrychleji. A opakuji, politika soudržnosti a ostatní druhy politik jsou vlastně dvě strany jedné mince, protože na jedné straně tu máme tedy ty finanční prostředky a na druhé straně všechno to, co prostřednictvím těch finančních prostředků můžeme dosáhnout. A s tím tedy jsou spojeny i ty otázky, které tu zazněly. Máme tu tedy problémy a pak eh, příslušné řešení, ale ta řešení tu budou vykonávána podle toho, co se objeví v nařízeních. A chci vám říci, že plán eh, tria předsednictví je podle mého názoru velice dobrý. My se pokusíme od počátku tedy věnovat pozornost zejména těm nejdůležitějším tématům v rámci naprogramování. Pokud tedy budeme mít dobré naprogramování, pak můžeme rychle eh, přistoupit i k těm operativním programům, jako eh, například co otázky strategických rámců, Common Strategic Frameworks, ehm, nebo koncentrace prostředků a otázka podmíněnosti. To jsou tedy tématiky, které bychom chtěli dokončit co nejdříve, pokud možno tedy ještě za našeho předsednictví do konce prosince. A samozřejmě eh, také ve spolupráci s vámi, konkrétně s výborem REGI, to bude tedy zásadní pro to, abychom v naší práci uspěli. Já vím, že tedy můžeme počítat s vaší oporou, s oporou jako celku, ale spolupracujeme i s některými vašimi členy individuálně v jednotlivých tématech. Já vám děkuji i za tato setkání, za ten dialog, který mezi námi funguje a doufám, že to tak bude pokračovat i v nadcházejícím našem předsednickém semestru. K tomu, co tu zaznělo, ten víceletý finanční rámec a příslušné nařízení. Tady chci zopakovat, že bez eh, návrhu nařízení předloženého ze strany komise polské předsednictví vlastně nemůže ani nic co říct my se můžeme pouze soustředit na to eh, nařízení o víceletém finančním rámci, na to sdělení, pardon, a tím vlastně odpovídám tady na kolegu, na otázku kolegy. Nemůžeme předložit nějaké Eh, návrhy, konkrétní návrhy i v té tematice přechodných eh, regionů, pokud tu nebudeme mít tedy příslušné dokumenty. Ono to tu zaznělo v mnoha z vašich otázek a je jasné, že my jsme samozřejmě ochotni přijímat veškeré návrhy, které k nám dorazí. A v podstatě k nám dorazili jak zleva, tak zprava z, z, ze všech možných zemí a chci vám říct, že jsou velice různorodé. A opravdu no, musíme si uznat, že nemůžeme srovnávat eh, regiony takové, které mají 200% HDP eh, na základě evropského průměru a regiony, které mají jenom 80% HDP. Takže tady je opravdu velký eh, rozdíl a ty regiony v přechodu, to jsou regiony, které mají tuto úroveň HDP eh, mezi 75 až 90 procenty. A samozřejmě ještě budou muset eh, učinit určitou cestu, aby dosáhli alespoň těch 90. A proto tedy chci říci, že úroveň regionu je velice odlišná a my si musíme uvědomovat tuto rozdílnost. Oni eh, možná mohou být poměrně blízko, co se týče té procentuální hodnoty HDP, ale jejich reálný rozvoj je ještě opravdu eh, poměrně nízký. Eh, máme tu regiony, které tedy ještě před několika lety dosahovaly hodnotu 75 HDP a v takovém místě se pak nachází samotné hlavní město té země a proto tedy díky tomu se jim podařilo trochu navýšit HDP, ale je třeba tedy vidět celý ten kontext, celý ten obrázek. No a pak stanovit tedy cíle, kdy za kolik let mohou dosáhnout té úrovně 90 let. A nyní eh, bych zodpověděla na otázku pana Vlasáka, otázku partnerství a spolupráce. My si přejeme o této tematice hovořit. Jsme proto, aby tyto regiony byly zapojeny opravdu aktivně, aby se regiony zúčastnily na provádění této politiky. Pokud hovoříme o městské politice, Tady zazněla celá řada otázek, takže co si v tom konkrétně představujeme? Tedy, abychom měli nástroje na podporu těch městských oblastí, to je velice důležité. Nástroje jako Jessica, nebo musíme se také zaměřit na to, jak Jessica konkrétně v této době funguje, ale měli bychom mít také jiné nástroje, jako otázka revitalizace, například veřejných hromadných dopravních prostředků. Ehm, městská politika je pro nás velice důležitá. A pak také ta otázka propojení a kontaktu mezi městskými oblastmi a venkovskými oblastmi. Tady proto musíme mít k dispozici speciální nástroje, protože ono to, k čemu dochází v městských oblastech, se hodně dotýká a má dopady i na ty okrajové, pak už tedy venkovské oblasti. Pak otázka zjednodušování. Já se věnuji této věci již 15 let a vždy tady uh, slýchávám zjednodušovat, zjednodušovat, ale ono už to tedy trvá, alespoň pro mě, minimálně těch 15 let. A když hovoříme o nadcházejících výhledech a o tom, jak by se mohly uh, mohla debata změnit, když se hovoří tedy o nařízení o tom finančním rámci. Učiníme maximum pro to, abychom určité věci změnili. Existují tu určité důvody, proč tedy je třeba hovořit o zjednodušování často je třeba tedy zjednodušit samotné dokumenty, ale také zjednodušit práci v členských státech. Musíme ale vědět, jaký to bude mít dopad na rozpočet. A podíváme se tedy konkrétně na příklady nařízení, které tedy fungují dobře, abychom mohli vědět, jaký to může mít dopad na rozpočet. Otázka eh, makroregionu. To tu také často zaznělo. My podporujeme veškeré iniciativy které eh, se týkají strategií, eh, které jdou eh, nebo fungují na těch třech úrovních, na místní, regionální i národní. A například, když hovoříme o blízké budoucnosti, máme tu strategii pro Baltskou oblast, Proto máme velice důležité ukazatele a nyní je tu jedna velká neznámá a to je právě otázka financí, protože ono je výtečné, když budeme mít makroregionální strategie, ale musíme vědět, jak je budeme aplikovat, jak budeme provádět ty politiky, čím to budeme financovat. Pak například ta karpatská strategie, to je zase pro nás něco velice důležité, ovšem bude to záviset na vůli členských států, regionů i místních eh, zastupitelství, aby se tedy mohly provádět všechny tyto připravené strategie. Myslím si, že samotným základem musí být tedy žádosti o to, aby se o těchto strategiích hovořilo v první řadě tedy ta strategie pro Baltskou oblast. A musíme zjistit tedy zejména, co bude fungovat a co nebude fungovat. Pak eh, další otázky. A pan Gutmanes hovořil o té pětiprocentní rezervě. Podobně jako v těch eh, regionech přechodu, i u jiných eh, témat, ty návrhy, které tu máme ve víceletém finančním rozpočtu, mají takovou odlišnou dimenzi podle toho, v jaké, o jaké konkrétní zemi hovoříme. Ovšem, pokud se chytneme tohoto konkrétního kontextu, tak si musíme ujasnit, co je, tu to te, co je tady to téma číslo jedna. To je otázka kondicionality. A, a máme tu celou řadu aspektů v rámci kondicionality. Podmínka, politika soudržnosti to je takové oddělené téma, když tu hovoříme o konkrétních makroekonomických aspektech. můžeme navrhnout určitá makroekonomická řešení, ale pak je tu kondicionalita ex ante a ex post. A samozřejmě tato témata jsou velice důležitá a zase opakuji, musíme tedy doufat, že tu budeme mít příslušné návrhy již v září a tímto tedy to uzavřu. Děkuji. Vidím, že tu mám dalších deset zapsaných řečníků. Přejeme si také vyslechnout odpověď paní ministrně, tak ve, takže vás žádám, abyste hovořili maximálně dvě minuty. Děkuji. Děkuji. Děkuji paní ministrině za skutečně skvělou prezentaci. Zaznělo tady mnohokrát, že toto bude eh, doba plná výzev těch nadcházejících šest měsíců, ale já věřím, že Polsku se věci podaří a že dospěje k výsledkům. Bylo řečeno, že politika soudržnosti je vysoko na žebříčku priorit, z toho se eh, radujeme. Já bych se ráda soustředila na přeshraniční spolupráci eh, a také na regionální spolupráci. Vy to zdůrazňujete jako důležitou prioritu, já jsem ráda. E, jistě si dobře uvědomujete problémy, e, které máme v NP a CBC. E, tuto diskuzi vedeme již dlouho. Hodně dlouho již hovoříme o tom, jak můžeme propojit MP a CBC, aby byly součástí těsnější součástí regionální politiky. Doufám, že to je na vašem pořadu jednání a že v <clears throat> tomto směru očekáváte také nějaký pokrok během vašeho předsednictví. E, pokrok v MP a CBC je hodně spojen s Ruskem, protože Rusko jako jediná sousední země se jsou, e, také podílí na tomto programu a bylo by tedy legitimní, kdybychom propojili Rusko eh, v rámci toho okruhu 3 eh, s programem MP. Také jste hovořila o makroekonomických eh, věcech a já musím říct, že se těším z vašeho postoje. Eh, z vašeho postoje vůči strategii pobaltských zemí. Myslím si opravdu, že tady vlastně hovoříme o něčem, co bych nazvala takovým pilotním projektem a na základě eh, tohoto pokroku můžeme, eh, projektu můžeme pak hovořit o dalších pohybech v této oblasti. Chtěla bych vědět, zdali vy osobně máte nějaké podrobnější plány, ohledně toho, jak by tyto makro regiony mohly být propojeny s okruhem 3. Další je George Stavrakakis, také dvě minuty. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Vážená paní ministrině, Eh, já bych chtěl využít této příležitosti a eh, popřát vám hodně štěstí v té obtížné práci, která před vámi leží. Eh, v politice soudržnosti vaše předsednictví vlastně zahájí diskuze o budoucím rámci. Jako členové výboru pro regionální rozvoj si dobře uvědomujeme, že dobře načasovaný včasný Eh, vklad těchto eh, regionů do celého procesu je zásadní. Regiony se musí eh, skutečně podstatně více a smysluplně do celého procesu navázat, tak eh, abychom se vyhnuli eh, výrazným spožděním eh, v počátku programovacího období. Takže bych rád věděl, paní ministrině, zdali máte v úmyslu nějakými iniciativami posílit neformální zapojení regionu do celého procesu a pokud ano, jakými. Děkuji a teď Michal Tojr, dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Paní ministrině, já bych chtěl zmínit dvě věci, pokud dovolíte. Nejprve e, strukturální fondy, e, pokud budou e, přiměřeně používány, tak jsou inteligentním nástrojem pro makroekonomickou stabilitu. Já bych proto chtěl podpořit polské předsednictví v tom, aby na tomto trvalo, protože v rámci krize se tady opravdu objevuje rozmělnění konkurenceschopnosti evropských států a v této oblasti může strukturální eh, politika soudržnosti výrazně věci napravit. E, doufám, že moje zpráva ohledně míry absorpce fondů bude brzy přijata. Hovořím v ní o míře absorpce v jednotlivých členských státech a v této oblasti v minulosti e, bylo Polsko takovým příkladem. E, dosáhlo opravdu neuvěřitelných úspěchů v míře absorpce a proto bych chtěl vyzvat polské předsednictví, aby iniciativně k této věci přistoupilo a aby ty regiony, které mají zatím s absorpcí fondů eh, určité problémy, E, aby byli v hledáčku polského předsednictví, aby se jim polské předsednictví snažilo pomoci. Pokud v polovině období nezajistíme lepší absorpci, e, tak e, v rámci tohoto finančního období už se nám to nepodaří, takže by bylo dobré, kdybyste v tomto směru byli takovým vůdčím takovou vůči silou. Další je Marie Sanchez Schmidt. Děkuji, paní předsedkyně. Paní ministrině, chci pozdravit Polsko, chci také výrazně eh, eh, podpořit eh, její příznivý postoj k otázce fondu soudržnosti, k otázce konkurenceschopnosti a tak dále. A je dobře, že máte ambiciozní rozpočet. Rovněž s uspokojením vnímám vaše postoje k územní spolupráci a sdílím cíle v této oblasti. Zajímalo by mě, zda se chcete zabývat možná i určitým konkrétním nařízením eh, ohledně specificity cíle 3 a byli byste pro, řečník je přerušen, lépe řečeno mikrofon je mu vypnut, neznámých důvodů, omlouvám se. Mám znovu začít? Ne, je to v pořádku? Prostě chtěla jsem eh, se také ještě zmínit o politice dobrého sousedství. Polské předsednictví se chce soustředit na východ, ale co jich, co středomoří, eh, arabské eh, jaro bylo velkým překvapením pro Evropu a arabské léto bude klíčové, jak co se týče možné konsolidace, tak možného ústupu. Toto je zásadní období a musíme zůstat bdělí a ostražití. Děkuji. Na řadě je Cornelia Est. Děkuji. Nejprve dovolte, abych poblahopřála eh, polskému předsednictví a popřála mu hodně štěstí. Eh, ujímá se žezla v obtížném období eh, v politice soudržnosti e, je třeba více spolupracovat. Já bych si přála, aby bylo více setkání, více událostí, kde by se zúčastňovali jedni i druzí. Není to vždy úplně samozřejmé. Já jsem to také zaznamenala během předchozího předsednictví rady. To prostě takhle vždycky nefungovalo, takže posílená spolupráce, tak abychom e, postoupili e, kupředu, to je zásadní, pokud chceme pokročit. A teď ty přechod podpůrné kategorie. Vy jste o tom eh, krátce hovořila, naprosto s vámi souhlasím, když říkáte, že skutečně třeba tady eh, k věcem přistupovat trochu niancovanějším způsobem, eh, konkrétně k regionům, které jsou za tou hranicí 75 Eh, a eh, které jsou zároveň pod 90% eh, a zase je tady oblast regionu, které jsou pod těmi 75%, takže tady je třeba to všechno odděleně vnímat a čím častěji náš budete konzultovat jako výbor pro regionální rozvoj, tím to bude lepší. Také jste hovořila o různých směrech, kterým se, kterými se chcete vydat, o posílené přeshraniční spolupráci a co tady vidíte jako zásadní body. Já totiž přicházím s takovým takového období, eh, z takové oblasti. Jsem z území mezi eh, Polskem, Českou republikou na východě eh, Německa, takže v takovém trojuhelníku, co je pro vás v těchto oblastech prioritou. A ještě jedna věc, vy jste se zmínila ve vaší úvodní řeči o různých možnostech financování. Co ty Eh, jak chcete ty eh, otáče fondy, fond, eh, Turning Funds, užívat. Takže zatím by mi to takto stačilo. Děkuji za všechny otázky, vážené poslankyně, vážení poslanci. Musím říct, že řada z vás se ptala na otázku přeshraniční spolupráce. Já musím říct, že to je pro nás skutečně zásadní priorita když hovoříme o územní spolupráci v Evropě, a já už jsem to ostatně měla možnost říct, tak eh, vidíme pouze výhody. Eh, prostě takováto spolupráce, eh, realizace takovéhoto cíle přináší jenom pozitivní body. A já musím říct, že nejprve si musíme počkat na určité návrhy z Evropské komise, protože to, co slyšíme, to, co prostě vyplývá z určitých rozhovorů, z určitých jednání, e, vede k tomu, že peníze budou spíše vydávány než programy, na programy než na státy. E, hodně se hovoří o vnitřních hranicích Evropské unie. I toto je něco, Eh, co budeme muset patrně zdůrazňovat během jednání o návrhuzích nařízení. Je tady určitý návrh zvýšit finanční prostředky pro tento cíl a co se nás týče, eh, tak toto je návrh, který vítáme s uspokojením. A teď pro ty takzvané přechodné regiony, přechodné kategorie intermediate categories. Eh, paní Manner a její otázka. Vy jste hovořila o eh, programech dobrého sousedství, o INPR, e a my vnímáme, jak obtížné eh, je realizace těchto programů v rámci cíle 3 a e, také velmi vnímáme tu celou řadu překážek, které na cestě stojí a e, tu obrovskou e, hromadu témat, kterými je třeba se nějakým způsobem proklestit. Takže patrně bychom to měli lépe harmonizovat a postupovat možná podobně jako v programech Evropské územní spolupráce, i když z finančního hlediska je to mnohem menší oblast. Je to pouze takový jeden maličký dílek celého koláče, který představuje politika soudržnosti, ale pro naše předsednictví je to opravdu zásadní. Budeme to znovu a znovu zdůrazňovat a ta první jednání už vlastně probíhají teď, jak tady s vámi hovořím. A e, teď e, ještě k těm přechodným kategoriím či e, regionům. Návrh Evropské komise hovoří o těchto kategoriích eh, které by tedy vlastně zastřešovaly všechny regiony mezi 75 a 90 procenty. Já musím ale říct, že v, těchto, v této skupině by byly tedy nebo jsou regiony nesmírně různorodé. Eh, těžko je můžeme všechny eh, prostě brát stejným metrem. Není to žádná homogenní kategorie. Hovořilo se tady o těchto věcech již za bývalého předsednictví a my budeme muset promyslet způsob, jak přerozdělovat prostředky a zdroje takovým způsobem, aby všechny regiony mohly výrazně zvýšit svůj potenciál. A teď ještě k té další otázce krize a politika soudržnosti či politika soudržnosti v době krize. My jsme hluboce přesvědčeni o tom, a tady hovořím opravdu za celé polské předsednictví, hluboce přesvědčeni o tom, že politika soudržnosti, eh, pokud by byla moudře eh, a do určité omezené míry Eh, reformována, eh, tak eh, by mohla být skutečně tou jednou evropskou politikou, která by nás dostala zpátky do víru dění, která by nás vlastně znovu nastartovala, protože ona financuje obrovské projekty, ale zároveň také malé projekty a malé programy. Je to prostě politika, která prostě může financovat všechno to, co je zmíněno jako cíle strategie 2020. Takže my bychom vlastně všechny tyto velice ušlechtilé cíle mohli eh, promítnout do eh, politik, které by byly blízko našim evropským občanům a byly tedy financovány z fondu soudržnosti. Ale pokud v tomhle máme mít úspěch, tak musíme být velice pragmatičtí a rozumní, musíme se držet při zemi, musíme být efektivní, musíme zeštíhlit tyto nástroje, nemůže to být nějaká jízda zdarma pro všechny, nemůže to být politika, která by byla implementována bez jakýchkoliv pravidel. Musí to být měřitelné, efektivní a směřovat k výsledkům. A neposlední míře to musí být politika dobře implementovaná. Pokud se rozhlédnete, pokud se podíváte na jednotlivé země, například tedy na Polsko, tak výsledky této politiky eh, bíjí do očí. A já vám skutečně eh, děkuji velice srdečně za vaše milá a laskavá slova e, k, ohledně Polska. Politika soudržnosti může být skutečně politikou investic a e, investiční politika je něco, co skutečně potřebujeme, především v obtížných časech, v době krize. A tato konkrétní politika, politika soudržnosti, skutečně může takovýto nástroj představovat. A k tomu, co se ptal pan Stavrakakis. Regiony jsou důležitými partnery polského předsednictví. My eh, je také budeme pravidelně zvát na eh, jednání za jednací stůl. Regiony budou také eh, přítomny v té chvíli, kdy budeme diskutovat o partnerských kontraktech. A teď Josef Matula, prosím méně než dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci pogratulovat Polsku popřáným úspěchy do jejich předsednictví, předsednické práce a Již nyní jim také blahopřeji za výsledky, kterých dosáhly zastávající konjunktury, protože v tomto období můžeme Polsko označit za dobrý příklad, příklad vývoje a toho, jak se provádějí politiky soudržnosti. Paní ministrně se o těchto výsledcích Polska nezmínila, zřejmě proto, že všichni o nich dobře vědí. Nicméně i tak bych vás chtěl požádat, abyste nám více dopodrobná popovídala o úspěších ministerstva, které řídíte. Může to být opravdu dobrý příklad, který by ostatní měli následovat. A také bych chtěl, paní ministrně, abyste nám hovořila o absorčním koeficientu Eh, fondů soudržnosti v Polsku. To také může být dobrý eh, příklad těch eh, dobrých postupů. Pak, co se týče cíle 3 u přeshraniční spolupráce, tady jsem si jistý, že i tento nástroj bude dobře používán nadále. Děkuji. Děkuji bardzo, paní předsedkyně, Děkuji, paní předsedkyně. Já se připojuji ke všem ostatním předřečníkům, kteří poblahopřáli Polsku a chci také poděkovat eh, ostatním kolegům ve výboru Regi za to, že si uvědomují, jaké dopady mají eh, fondy soudržnosti na fungování regionů v Evropě a v Polsku konkrétně ten dopad byl markantní a ono je to všechno také díky vaší práci vás všech a pak samozřejmě příslušných ministerstev v Polsku. My uh, vám můžeme zajistit, že všechny tyto příspěvky z Evropské unie uh, u nás eh, byly a budou dále vynakládány velice tím, tím nejlepším příslušným způsobem. Paní ministrině, ohledně rozpočtových záležitostí, my víme, že před nějakou dobu tady proběhla eh, v mnoha ohledech velice emocionální debata, když se hovořilo o nových eh, finančních výhledech a v souvislosti s politikou soudržnosti. Existují tady takové eh, dva filozofické přístupy. Jedny hovoří o více Evropy, o druhé o více členských státech. V podstatě eh, si přejeme, aby se věnovala větší pozornost více finančním prostředkům různým druhům inovací, ekologickým aspektům a podobně. A pak je tu takový druhý filozofický přístup ohledně těch fondů soudržnosti, aby tyto byly věnovány zejména tomu, aby se odstranily rozdíly mezi regiony v Evropské unii. Takže má otázka paní ministrině následující. Jak sladit tyto dva filozofické proudy? Samozřejmě jsou velice důležité a ono hodně záleží na tom, z jaké země pocházíme, protože každá země na to nahlíží jinak. Další otázka, ono už to tu zaznělo, ale já to chci zopakovat, protože je to důležité. Ty nejlepší rozpočty se často eh, nepoužívají dostatečně dobře a spousta prostředků je v členských státech nevyužitá. Takže co si přeje polské předsednictví učinit proto, aby se odstranily ty překážky, které existují v různých eh, postupech? My jsme tady ve výboru již hovořili o těch administrativních eh, překážkách, o těch prodlevách. Ehm, všechno to, co zabraňuje tomu, aby se finanční prostředky v EU využívaly dostatečně dobře, rychle, účinně. Takže co s tímto můžeme udělat? Například Anglie, eh, eh, Spojené království si přeje takovéto fondy eh, zredukovat. Co s tím učiníte? Děkuji, paní předsedkyně. Já mám také pár otázek velice konkrétních k jednotlivým tématům. Eh, nejprve co se týče fondu soudržnosti. Já myslím, že to je opravdu důležitý nástroj pro sociální politiku, politiku sociální soudržnosti v Evropě, ale tento nástroj bude mít eh, možnosti větší, pokud tedy bude nezávislý na strategii 2020, i když vlastně cíle obou eh, směřují ke stejnému eh, obecnému cíli. Co si o tom myslíte vy, o tomto názoru? A teď politika velkého sousedství a spolupráce spolupráce. Tady jsem toho názoru, že je zapotřebí více synergie mezi jednotlivými fondy. A na co mám e, spadeno konkrétně? vzhledem k tomu, že pracuji se zeměmi AKT, tak mi jde o určité zlepšení Eh, toho, co je tedy eh, fondem pro eh, rozvojovou politiku a fondem pro politiku regionálního rozvoje. Máte k tomuto nějaký postoj? Pak tady zazněly další otázky, ale na ty vlastně už byly poskytnuty odpovědi. Děkuji. Alain Kadek, prosím. Ano, děkuji paní předsedkyně. Paní ministrině, mám jenom takovou malou poznámku, co se týče těch přechodných regionů. Eh, vy jste se zmínila o problému těch eh, stropů, těch mezních hodnot a říkala jste, že je třeba tu eh, přechodnou kategorii ještě niancovat. Ona zahrnuje vlastně tedy od 75 až do 90 ale takhle si parlament asi tu to kategorii E, nepředstavoval. Tady je prostě kategorie od 75 do 90 a nemůžeme to ještě odlišovat po jednotlivých e, dvou, třech, pěti procentech. Myslím, že by to bylo příliš komplikované, kdyby tady vznikla ještě další mezní, e, kdyby tady vznikly další Prahy. Nám jde přece o určité zjednodušení, takže to je podle mě jít nebezpečným směrem. Já jsem si dovolil jen tuto poznámku k tomu, co jste vy řekla. Předsedkyně, děkuji a e, Lambert van Easterroy v neposlední řadě. Děkuji, paní ministrině. Já bych také chtěl poděkovat paní Eh, kolegyně za to, že eh, jste předložila takovýto velmi dobrý úvod. Polsko je teď na pořadu dne, Polsko je v centru politiky soudržnosti, my to také eh, takto zažíváme, ale důležitá otázka, když tady ten text čtu, je otázka o vašem přístupu ohledně revize a hodnocení evropské politiky sousedství. Chtěl bych vám v této souvislosti položit otázku. Zde v našem výboru máme takový pocit, že by bylo zapotřebí posílit přeshraniční spolupráci a tím, že by se také vlastně vrátila znovu na úroveň regionální politiky. Jak to vnímáte vy? Protože tady vnímáme dost odlišné postoje. Děkuji. Děkuji bardzo. Děkuji. Samozřejmě, že je velice těžké hovořit o tom polském příkladu, protože je to v podstatě příklad provádění politiky soudržnosti, ale v různých eh, oblastech. K těm, vám, kteří jste se o tomto zmínili, bych ráda řekla následující. Napadají mě takové tři věci, které považuji asi za vůbec nejdůležitější. V první řadě, myslím si, že každá země to může provádět eh, po svém, tedy vybudovat určitou takzvanou administrative capacity a je třeba zajistit, aby její fungování, té schopnosti řízení eh, bylo opravdu dobré. Další otázka. Eh, regionalizace eh, v Polsku možná to nebylo úplně prováděno nejlepším, nicméně pokusili jsme se maximálně uh, dobře vynakládat z prostředky, které měly směřovat do regionu a tedy výsledky se dostavily. A za třetí, nemůže se, není možné pochybovat ve chvíli, kdy je třeba činit rozhodnutí. Ono to spíše směřuje spíš do té individuální oblasti, ale je třeba tedy, pokud si stanovíme určité cíle, tak učinit maximum pro to, aby se dosáhlo jejich splnění a nepochybovat. V Polsku, když hovoříme o rychlosti, o účinnosti, o tom, že je třeba nestratit ani jeden jediný cent z každého eura, tak jsme se tedy zaměřili na to, jak maximálně využít ty finanční prostředky a určitě tedy v těch posledních letech tedy jsou tu výsledky, které odrážejí, že jsme tu práci provedli dobře. Pak tu zazněla otázka toho nového rozpočtu a těch protikladů. No já nevím, jestli eh, ve spojení s tímto je mnoho protikladů. Nevím, zda je to protiklad v tom, když hovoříme o provádění politiky soudržnosti, o strategii Evropa 2020 a na druhé straně, když budeme podporovat ty regiony, které eh, potřebují trochu více té opravdové politiky soudržnosti. Pokud se zaměříme na ty regiony, i na ty, které jsou teoreticky nejopožděnější, ale uvidíme v nich určitý potenciál toho, aby pokročili. Tady mohu zmínit eh, například polský program pro východní Polsko. Tam jsou opravdu ty nejméně rozvinuté regiony a tam tedy se snažíme opravdu vsadit na inovaci, na vzdělání, to znamená na všechno to, co je napojeno na ten celkový vývoj a prostřednictvím kterého vlastně odpovídáme na splnění cílu strategie 2020. Polské eh, předsednictví si to stanovilo velice jasně, my v tom nevidíme žádné protiklady. A další otázka, která tu zazněla, já se tady připojím, nebo v podstatě odpovím stejně jako před chvíli. Už jsem to eh, zopakovala. Polské předsednictví si myslí, že politika soudržnosti je politikou, která na té nejvyšší úrovni eh, jakékoliv strategie, například té konkrétní strategie 2020 je vlastně politika, která je, se konkrétně provádí přímo v terénu. Je to vlastně jediná politika, která nezaznamenala příliš mnoho zásadních změn a opravdu prostřednictvím ní můžeme vidět, jaké jsou výsledky. Pomáhá nám vypořádat se s nesrovnalostmi, s nerovnoměrným vývojem a je třeba tedy na tu evropskou strategii 2020 nahlížet strategicky a když hovoříme o fondech soudržnosti a o strukturálních fondech, tak samozřejmě i my se tomuto budeme věnovat v průběhu celého semestru, protože je důležité koordinovat eh, práci mezi jednotlivými fondy. Koordinace je zásadní. A proto tedy tu byl ten návrh eh, na společné strategické rámce, to znamená ty, které by sloučily politiku soudržnosti, společnou zemědělskou politiku, společnou rybolovnou politiku, do které by se tedy zapojily všechny ty dostupné fondy. A k tomu, co řekl pan Kalek, já jsem nehovořila o tom, že je třeba rozlišovat mezi jednotlivými regiony, tedy mezi těmi, které jsou nad hodnotou 75% a těmi s hodnotou 90%. Já jsem říkala, že je třeba se zamyslet na interní podmínky každé té kategorie, aby byly tedy co nejvhodnější, aby brali v potaz situaci jednotlivých regionů. Tedy že tu nehovoříme o vlastně o oddělení těch kategorií nebo rozdělení kategorie na dvě, na jednu, která má 75% a na druhou, která má 90%. Ne. A ještě jedna otázka, to byl pan Van Nistelrooy ohledně přeshraniční spolupráce a otázka NP. Ano, já děkuji za toto vaše prohlášení za tuto vaši otázku a děkuji i za prohlášení parlamentu ohledně spolupráce v této věci. Myslím si, že pro vás je to opravdu takové, řekněme, žhavé téma, zejména pro ty země, které tedy více využívají prostředků z těchto nástrojů. Chci vám připomenout, že koncem loňského roku pět členských států předložilo non-paper o provádění eh, těchto nástrojů a o potížích, kterým museli čelit v tomto provádění. V červnu dalších šest zemí napsalo eh, na komisi o tom, jak probíhá toto provádění a jaké potíže zaznamenali. No a já doufám, že budeme pokračovat v těchto rozhovorech a naším záměrem je sloučit tyto nástroje pod cíl 3 politiky soudržnosti, tedy spolupráce v politice územnosti. Děkuji. paní ministrině. Já myslím, že jménem nás všech mohu říci, že oceňujeme angažovanost polského předsednictví a e, snahu připravit novou generaci kohezní politiky po krizi. To je opravdu mm, doba plná výzev, takže paní ministrině říkala, že je připravena přispět nejenom eh, k tomu, abychom se to nejrychleji, aby nás to nejrychleji dostala z krize, ale mohlo by nás to dostat do tempa eh, vytváření trvale udržitelných a konkurenceschopných pracovních příležitostí. A my budeme nadále vyvíjet tlak na Evropskou komisi, aby přijala a připravila a eh, radě a parlamentu nová eh, nařízení a nevidíme důvod ke spoždění úpravy regulace, která eh, a že to není důvod prostě ke spoždění a doufáme, že na konci září bude komise mít eh, ten balíček připravený. Takže děkujeme mnohokrát, eh, spoleháme se na dobrou spolupráci a výměnu eh, názoru a, a, a stanovisek v následujících měsících. Děkuji. Děkuji všem. Takže vážení kolegové, já eh, bych zahájila nyní hlasování. Promiňte, já nemohu už hovořit hlasitěji. Eh, můžeme zkontrolovat hlasovací eh, přístroje. Vložte prosím hlasovací karty. Hlasujeme teď. Kontrola hlasovacích zařízení. The vote is open. Hlasujeme, prosím. Mohu poprosit asistenty, aby odešli ze sálu, pokud si chtějí povídat. Promiňte, ale prosím asistenty, aby nám umožnili pracovat. Hlasujeme. Je to kontrola hlasovacích zařízení a hlasovacích karet, takže prosím, eh, zkontrolujeme si to tak, že budeme hlasovat Zdá se, že ještě někteří kolegové tady nejsou, takže prosím vsuňte své hlasovací karty do hlasovacích zařízení. Končím hlasování. E, takže test proběhl a nyní můžeme přistoupit k prvnímu hlasování na programu. Je to e, pod Michaela Teurera Měli jsme 98 pozměňovacích návrhů, podařilo se vytvořit několik kompromisních, nicméně ještě zůstávají i některé další, o kterých se bude hlasovat separátně, takže začneme kompromisem 5, kde je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Návrhy 3031, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, návrh 32, kde je pro, proti,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 Zdá se. Kompromisní návrh 7, kde je pro, proti, zdržel se, přijato. Komprom... Ne, pad... Návrh 54, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato 50. Pardon. Kompromis 8, kde je pro, kompromis 8, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 60, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 9, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 10, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 11, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Návrh 74, kde je pro? Proti? Drželi se přijato 75 pro, proti, zdrželi se přijato, 76, kde pro, proti, zdržel se přijato, 77, kde pro, proti, zdržel se přijato, 78, kde pro, proti, zdržel se přijato, na 79 pro, proti, zdržel se přijato, 80 pro, proti, zdržel se přijato, komprom, já se omlouvám, ale přeskočila jsem 67, návrh 67, prosím, takže tam se ještě vrátíme, kde je pro. Proti. Zdrželi se přijato a nyní se vracíme ke kompromisu 12, kde je pro. Proti. Zdrželi se přijato. Dále návrh 83 a 84, kde je pro. Proti zdrželi se přijato, kompromis 13, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 89, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 90, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 14, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 93, kde pro, proti, ano, to byl ústní pozměňovací návrh. Je někdo proti ústnímu návrhu? Není dobrá. Takže 93, kde pro? Proti? Drželi se přijato. Kompromis 15, kde je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Návrh 98, kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. Nyní preambule. Kom- Kompromisní návrh 1. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. Návrh 4. Kdo je, a 5. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Návrh byl přijat. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl přijat. Návrh 16, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl přijat. Kompromis 4, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl přijat. 22 a 23, kdo je pro? Proti? Takže to zkontrolujeme elektronicky. Návrhy 22 a 23 hlasujeme, prosím. Končím hlasování a návrh byl přijat 27 k 18. Takže kompromis, pardon, návrh 24, kde je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat, 25, kde je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. A nyní návrhy výboru Ample návrh 9, ústní pozměňovací návrh. Je někdo proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Dobrá, takže hlasujeme o čísle 9. Proti, že se, návrh byl přijat. Návrh 10, kde je pro? Proti, že se, návrh byl přijat. Návrh 12, kde je pro? Proti, zdržel se, přijat část první návrhu 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl přijat. A nyní třetí část návrhu 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se, návrh byl přijat. 14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se, návrh byl přijat. 15 odpadá, takže 16, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, 17, kde je pro, proti, zdržel se přijato, 19, kde je pro, proti, zdržel se přijato, 21 pro, proti, zdržel se přijato, 22 pro, proti, zdržel se přijato, preambul A, kde je pro, proti, takže to zkontrolujeme elektronicky, preambule A hlasujeme, prosím. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. Takže nyní B. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. C. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Takže nyní závěrečné hlasování proběhne elektronicky. Otvírám, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to tedy přijato. Gratuluji Michaelovi. A nyní přistoupíme ke zprávě Ramon Nikola Manesku o modernizaci zadávání veřejných zakázek. Tady jsme měli taky 51 pozměňovacích návrhů, je tam 10 kompromisních návrhů, ale ještě se dál bude hlasovat i o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Takže kompromisní návrh jedna, kdo je pro? Proti? Stršel se? Návrh byl přijat. E, návrh 5, kde pro? Proti? Zdržel se? přijato. 7, kde je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis na 2, kde je pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 10, kde je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 3, kde je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromisní návrh 5, kde je pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. Kompromisní návrh 6, kde je pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. Návrh 21, kde je pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. O kompromisním návrhu číslo 6 jsme hlasovali, takže nyní můžeme přistoupit. 21 bylo odhlasováno, 23 kde je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Návrh 25, kde je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Kompromis 7, kde je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Návrh 34, kdo je pro, pro proti, zdrželi se, návrh přijat. Kompromis 8, kdo je pro, proti, zdržel se, návrh byl přijat. Návrh 43 a 44 a tady budeme mít dílčí hlasování, čili nejprve první část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se taky zamítnuto. Takže kontrola dobře, takže druhou část, hlasování o druhé části eh, hlasujeme elektronicky. Končím hlasování a bylo to zamítnuto 26 hlasy ku 20. Návrh 45, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromisní návrh 9, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl přijat. 49, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. Návrh 50, kdo je pro? Proti? zdrželi se, to je myslím zamítnuto. Na kompromis 10, kdo je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Takže závěrečné hlasování proběhne elektronicky, prosím, hlasujeme. Končím hlasování. 44 hlasy tedy to bylo schváleno. Gratuluji paní Manesku. A nyní přistoupíme k hlasování o e, Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik e, Michaela Teurera. Kompromisní návrh jedna kdo je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. E, návrh čtyři kde je pro, proti, zdrželi se, myslím, že to bylo přijato. Návrh pět kde je pro, proti, zamítnuto. Kompromisní návrh 2, kde je pro, proti, návrh byl přijat, návrh 10, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato, návrh 11, to je ústní pozměňovací návrh, je někdo proti? Není? Dobrá. Takže kdo je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl přijat. Kompromis 3, kde je pro? Proti? zdrželi se, návrh byl přijat. Návrh 16, kdo je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. 18, kdo je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. 17, s ústním pozměňovacím návrhem je někdo proti ústnímu? Dobrá, takže návrh 17, kdo je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. No, zkontrolujeme návrh 17, Eh, po ústním pozměňovacím návrhu hlasujeme, prosím, teď. Končím hlasování. Ano, návrh byl přijat. 19, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, návrh byl přijat. 20, proti? Zdrželi se, návrh byl přijat. 4, kdo je pro? Proti? Zdržel se, návrh byl přijat. Kompromis 6, kdo je pro? Eh, kompromis 5, tedy kdo je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. Kom- návrh 24, kdo je pro, proti, zdrželi se, návrh byl zamítnut. Kompromis 6, kdo je pro, proti, zdrželi se, návrh byl přijat. A závěrečné hlasování hlasujeme.

Uh, uh, Takže teď uh, agenda pro nová dovednosti a pracovní příležitosti. Monika Smolková, můžeme začít hlasovat. Kompromis 1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 7, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Osmička, kdo je pro,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 42. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 47. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Neskontrolujeme. Myslím, že to je zamítnuto. Pokud nikdo nevolá po kontrole, tak je to tak. Druhá část 48. Druhá část čísla 48. Kde je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 49. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 51. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 52. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 53. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato.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 A teď je na řadě zpráv, eh, či stanovisko Hermana Winklera o rámci pro eh, financování výzkumu a inovací v Evropské unii. Nejprve kompromis jedna, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis dvě, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 9, kdo je pro, kdo je proti, Myslím, raději to zkontrolujme. Devítka. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A návrh je přijat. Pozměňovací návrh 10, je to ústní pozměňovací návrh, je někdo proti, nikdo, takže takto desítka, kdo je pro, kdo je proti. Omlouvám se, zase přesně nevím. Vy totiž nezvedáte ty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 Kompromis 8, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 57. Ústní pozměňovací návrh k 57. Nikdo proti, tak to budeme o tom takto hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 9 je další na řadě. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď 68. Kde je pro? S ústním pozměňovacím návrhem ještě. Nikdo není proti. Takže hlasujeme o takto pozměněném návrhu 68. Kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 69. Kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 10. Kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď 72. Druhá část. Hlasujeme o druhé části. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A teď konečné hlasování. Zahajuji konečné hlasování. And it is a je to velmi pěkně přijato, 41 hlasy ze 44, blahopřeji a děkuji. Vážené kolegyně a kolegové, Michal Tojer požádal o slovo. Děkuji, paní předsedkyně, kolegyně, kolegové. Chtěl jsem stručně poděkovat za to, že tady všichni spolupracovali Eh, na těch dvou zprávách. Je to moje první zpráva v parlamentu. Děkuji stínovým zpravodajům, eh, sekretariátu a poradcům za dobrou spolupráci. Děkuji, vážené kolegyně, vážení kolegové. Okamžitě začíná slyšení, takže prosím, neodcházejte a ti z vás, kteří musí odejít, prosím, odejděte potichu. Takže teď bod 16, máme před sebou oba řečníky. Je to velice důležité mini slyšení o meziregionální spolupráci, jak v kontextu eh, regionální spolupráce, tak eh, urbání spolupráce. Ráda bych vás informovala, že jsme pozvali dva řečníky, konkrétně pana Michela Lamblina. Eh, pan Michel Lamblin je programový ředitel Interreg IVC a politické poradce a asistenty bych prosila, aby v zasedací místnosti nehovořili. Dalším pozvaným je Jean-Loup Drubiní, který je vedoucím sekretariátu Urbaktu. A bez dalších okolků bych našim eh, pozvaným hostům ráda dala slovo. Prosím, posaďte se, kde je vám libo a začněmeš. Um, Takže, kolegyně, kolegové, tak jak se blížíme k jednání o e, návrzích nařízení po e, letní pauze, budeme mít čím dál tím větší počet takovýchto mini slyšení, abychom lépe pochopili specifické E, faktory, které jsou spojeny s těmito politikami a také vyslechneme ty, kteří jsou zodpovědní za jednotlivé nástroje. Budeme v tomto směru i nadále velmi aktivní a takováto mini slyšení jsou podle mě zcela zásadní pro ty, kteří budou přijímat rozhodnutí o odpovědnosti a e, o všech těchto otázkách. Takže prosím, pane Lambli, nemáte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Všechno to funguje? Ano, funguje to výborně. Moje prezentace bude doprovázena několika diapozitivy, abyste lépe pochopili, že pracovním jazykem tohoto programu je angličtina. Nicméně pro tuto prezentaci a vzhledem také k možnostem, které e, vy máte k dispozici e, v oblasti tlumočnických služeb, e, si dovolím učinit svou prezentaci ve francouzštině. Doufám, že to bude lepší než modrá na černé, ale uvidíme možná, že budu mít problémy od začátku až do konce. To se ještě ukáže. Moje prezentace se dělí na tři základní části. Ta první se týká charakteristických rysů programu, druhá výsledků, e, kterých jsme doposud dosáhli a třetí část se zabývá určitými myšlenkami, e, které by mohly e, naší budoucí meziregionální spolupráci obohatit. My se tedy pohybujeme v rámci té evropské teritoriální spolupráce, Eh, což představuje nějakých 8,2 desetin miliard euro, což je nějakých 2 a něco eh, procent eh, regionální politiky a ta dohromady představuje 0,1 z těch 2,5 procent. Takže to je poměrně malý rozpočet, ale vzhledem k charakteristice těch aktivit, výměny dobrých postupů, výměny politik, které dobře fungují, E, výměn mezi jednotlivými regiony a státy, těch 321 milionů eur, které e, tedy financují tento program, umožňují docela zajímavé realizace. Takže vy vidíte, že v programech spolupráce, kterým se obecně říká programy Interreg, se hovoří o e, a B, C, ta Ačko je nejznámější, protože to se vlastně týká celé té přeshraniční spolupráce. Je tam 53 programů, eh, které umožňují se, vyva, eh, se vyrovnat s těmi potíži, eh, které se objevují v, mezi, v té přeshraniční spolupráci. Potom je to ta nadnárodní spolupráce, tam je 13 programů, jsou to takové obecnější, šířej koncipované programy a pak jsou tady takzvané interregionální či eh, síťové programy, tam už je ten rozpočet eh, poměrně značný a pan Drubini vám ještě pak představí program Urbact. Takže toto je oblast, kde Interreg 4C pracuje. Je to tedy oblast zahrnující 27 členských států, ke kterým se ještě připojilo Norsko a Švýcarsko. Hlavní charakteristiky jsou následující. Eh, naš eh, míra eh, intervence je poměrně značná, protože nám se daří podporovat v rámci 85% všechny regiony, zatímco další poměrně bohaté regiony jsou potom podporovány do úrovně 75% v těch projektech. To je poměrně vysoká úroveň a tato spolupráce eh, potřebuje tedy velkou míru angažovanosti vůči ostatním evropským eh, regionům. Takže 321 milionů eur a 302 eh, milionů přímo na projekty několik slov o tom, jak to funguje. Je tady prostě takový výbor, který to sleduje Potom eh, já řídím v Lille sekretariát, který se sestává ze 30 osob. Eh, z toho jsou čtyři v Lille a 30 eh, jsou v Rostoku, v Katovicích, eh, eh, pak máme eh, jednu osobu, která se zabývá státy na západě a jednu osobu ve Valencii. Jsou to takové čtyři informační místa. Jejich cílem je vlastně řídit tyto programy a sledovat je v jednotlivých oblastech. Pak je tady investiční banka v Šlesvicku Holštínsku, potom je to regionální ministerstvo na východě, na, e, ve Valencii je to Generalita de Valencia. Jako všechny evropské programy tohoto charakteru máme takový řídící e, orgán v Pas-de-Calais, e, který se spojil ještě s jihem, kde se tedy eh, soustředuje sekretariát nejenom Inter 4C, eh, ale také 4B a 4A takže celkově tyto tři programy představují 830 milionů eur, takže eh, region Pas-de-Calais je nejdůležitějším orgánem pro řízení eh, takovýchto eh, programů a má tam dohromady 55 zaměstnanců. Cílem Interregu 4C je obecně řečeno zlepšit efektivnost politik regionálního rozvoje, ne vymýšlet již vymyšlené, E, a tam, kde byly zaznamenány určité úspěchy či e, chyby, poučit se a e, tyto informace předat dál, tak aby v dalších regionech se neopakovaly chyby, ale úspěchy, které byly zaznamenány jinde. My toto činíme ve dvou oblastech. V oblasti inovací a v oblasti životního prostředí. A přitom samozřejmě sledujeme priority Lisabonu a Göteborgu. Štrasburku. Samozřejmě, že náš program je nesmírně populární. Celkově znamenáváme nějakých 14 partnerů, eh, kteří předložili nějakých 1360 projektů. Ne všechny tyto eh, projekty eh, získaly E, možnost být realizovány během těch čtyř kol, e, ale 122 projektů schváleno bylo a v nich vlastně figuruje 13 místních samozpráv, což je 82 regionů e, takzvaných NUTS 2 a každý z těchto projektů E, dohromady e, dává 11 e, partnerů. Z finančního hlediska jsme využili nějaké dvě třetiny rozpočtu, máme zatím 102 milionů, které budou předměty rozhodování, předmětem rozhodování do konce letošního roku či v počátku roku příštího. Ohledně témat tato průsvitka úplně jasná není, ale hlavními tématy, které zajímají regiony, jsou inovace a transfer technologií, to je ta modrá kolonka vlevo, potom podnikání a rozvoj malých a středních podniků a pak dál vidíte zelenou kolonku, která je poměrně dost vysoká. To všechno se týká energetiky a dopravy. Takže dvě třetiny energetika, jedna třetina doprava a klimatické změny, to je ta druhá eh, zelená kolonka, která je také trošičku zvýšená. Ohledně účasti států. Já jsem rád, že zrovna tato průsvitka je velmi jasná, protože i když musíte asi trochu více zacílit, je to lepší cvičení než u očního lékaře patrně. Mezi deseti prvními státy zaznamenáváme, že Maďarsko, Rumunsko a Polsko jsou již v té horní desítce zemí, které se účastní našeho programu a my z toho máme velice velkou radost. Je vidět, že naše komunikační strategie a konkrétně eh, náš eh, styčný důstojník v Katovicích prostě pracují dobře. Italové zdá se s tou spoluprací kteří mají nějaké problémy, patrně již od doby Marka Pola či eh, Štufa Kolumba. Je to prostě tak. Je to tak. A od té doby celou řadu eh, programů prostě tímto způsobem řeší. Máme tři cíle, eh, hlavní operační cíle. Za prvé, výměna zkušeností, za druhé transfer dobrých postupů a za třetí zlepšování regionálních politik. A abychom v tomto směru byli e, úspěšní, tak samozřejmě je třeba si uvědomit, že pracujeme s e, buď e, prostě místními orgány, místní samozprávy, či s různými veřejnými orgány podle legislativy v tom kterém státu. V oblasti výměny zkušeností. Tady můžeme říct, že v 99% našich projektů máme partnerství, které je takovou směsí vlastně regionu konvergence a regionu konkurenceschopnosti. Takže je to e, vlastně e, tak, že ty konvergentní regiony jsou e, hodně, hodně inspirovány těmi úspěchy v konkurenčních regionech a snahou neopakovat případné neúspěchy. V oblasti Eh, přenosu dobrých postupů, tak tam jsme zaznamenali asi 1100 eh, dobrých postupů do této chvíle v těch 41 prvních projektech. Je to možná trošičku technické a suché, ale celkově, jak vidíte, máme 122 projektů, které jsou v chodu a eh, Výsledky ovšem máme zatím pouze z 41 prvních projektů. Omlouvám se za tyto podrobnosti, ale vlastně už u těchto 41 eh, prvních projektů máme tedy 1121 mm, dobrých postupů, které byly identifikovány a z nich 29 již byly úspěšně převeseny jinam. Takže eh, co je to dobrý postup? To je například selektivní Eh, eh, řešení odpadků a pro politiku, tedy bude zapotřebí už potom odpadového hospodářství, už je zapotřebí určitých finančních zdrojů, zatímco o dobrých postupů jde pouze o přenos určitého know-how, které je tedy eh, nezatížené finančními náklady. A teď se již přesouvám Eh, k tomu pákovému efektu našeho programu, tak jak ho zaznamenáváme eh, prostřednictvím eh, takových zvláštních projektů, které, kterým říkáme kapitalizační projekty. A tady prostě je zapotřebí, aby existovaly určité eh, řídící orgány, které eh, jsou schopny přijímat ty dobré postupy. Je tedy zapotřebí při programování již myslet na tyto kanály pro přesun dobrých postupů. Vidíte, že v tom dolním eh, řádku asi 7 milionů eur bylo věnováno těmto projektům takzvaným kapitalizačním a těchto 7 milionů eur měli Eh, pákový efekt 2,40, eh, protože realizace eh, dobrých postupů se nemůže činit, nemůže realizovat prostřednictvím fondu spolupráce, ale regionálních fondů a tam už je vlastně výsledkem 567 milionů eur, protože řada regionálních spolu, projektů byla ovlivněna právě tímto pákovým efektem. Třetí cíl, jak už jsem řekl, je zlepšit úroveň místních a regionálních politik vidíme zde, že zhruba 50 národních, regionálních či místních politik bylo vylepšeno prostřednictvím vlastně těch 42 prvních projektů co to může na konci programu znamenat. Budeme mít zhruba 200 operací na konci programu. S výsledkem e, takovéhoto rozsahu si můžeme představit, že se zlepší, dejme tomu, 250 regionálních politik v Evropě. A teď ještě k budoucnosti meziregionální spolupráce. Každý úspěch má i svou odvrácenou stránku. My jsme poměrně populární vzhledem k úrovni těch a množství těch intervencí, ale nevýhodou je, že eh, my máme prostě příliš mnoho žádostí a že jsme tak trochu zavaleni eh, prací a to nejenom z hlediska eh, personálního vybavení, ale i finančních možností, takže budeme myslet na úroveň těch dotací a každopádně přijdeme s určitými návrhy v souladu s Evropskou komisí, tak aby dopad projektů mohl být měřen nejenom během stávající stávajícího programovacího období, ale i nad jeho rámec, e, protože to je i tak, e, co e, prostě ten důsledek se často dostaví tři, čtyři roky po tom programovacím období. Je to škoda, že se to neví, je to škoda především pro Evropu. Eh, tam prostě eh, už nelze eh, s, časovým odstupem dohledat důsledek pro evropského občana určitých projektů. Někdy to nejsou abstraktní věci, jsou to strategické záležitosti u 40. Tam se vyměňují politiky a myšlenky a těch výsledků nedosáhneme v daném konkrétním současném programovacím období, ale postupně dále. A to je třeba nějakým způsobem ještě E, tedy e, zohlednit. E, takže myslím, že také třeba trošičku víc zacílit ty naše konečné e, aktéry, ty veřejné e, e, organizace, veřejné instituce. Je to také zapotřebí sladit s cíly politiky 2020. A pak je to ještě otázka správné zprávy. Myslíme si, že i to vedení, to řízení jsou důležitými aspekty jak v oblasti inovací, tak v oblasti životního prostředí. Tyhle ty průsvitky Eh, budete mít samozřejmě k dispozici, když si je stáhnete z našich stránek eh, Inter 4C. Eh, radši to teď přejdu. My jsme prostě chtěli tady ilustrovat určitou operaci, která se jmenuje MKV, Making Knowledge Work, aby znalosti fungovaly, což je vlastně projekt transferu inovací směrem k trhu a funguje to eh, opravdu docela dobře. Dobře to také ilustruje jeden konkrétní aspekt Interreg 4C. Doufám, že to budete mít v dobrých barvách a ne pouze tmavě modré.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 Takže děkujeme a nyní si poslechneme dalšího řečníka, pana Drubini. Eh, to bylo opravdu velice, velice zajímavé, co se týče důležitosti vytváření sítí a děkujeme vám, že jste přišel mezi nás. Merci de votre invitation. Děkuji za pozvání. Já budu hovořit francouzsky. Po Interreg 4C já tady jsem takové, takový ten malý paleček. Znáte tu pohádku Paleček vedle Interreg 4C. Urbat je dítětem Urbanu. Urban, to si pamatujete, program eh, komunitární iniciativy ohledně eh, jaksi eh, čtvrtí, které hm, jsou ve špatném stavu za pomoci programu Urban. Takže Urbact vzniknul proto, aby se spojili do sítě programy Urban. Urbact 2, který v současné době řídíme, vzniknul v roce 2007, v době, kdy Evropská unie a členské státy Evropské unie přijímali takzvanou Lipskou chartu, to znamená určitou koncepci městské politiky, což je koncepce integrovaného a trvale udržitelného rozvoje. Čili tady je naprostá konvergence časová i politicko-filozofická mezi Lipskou chartou a e, vznikem e, Urbaktu. Urbakt má čtyři cíle a jednu vizi. Ty čtyři cíle, to znamená rozvíjet výměnu, vytvářet vědomosti, kapitalizace, na základě tedy těch výměn vytvářet vědomosti, dále pak šířit ty vědomosti a znalosti tak, aby i další mohli využít a konečně podpora aktérů městských politik. Takže je tu vize, která je v tom programu zakotvená a sice taková, že tento program není pouze programem výměny v rámci městské turistiky, je to program, jehož cílem je podporovat městskou integrovanou trvale udržitelnou politiku a významná je tady metodika, kterou hodně budu zdůrazňovat. Takže, co jsou hlavní informační body? Je to program, který pokrývá celou Evropskou unii, ke kterému se dokonce připojilo i Norsko a Švýcarsko. V tuto chvíli máme 29 tematických sítí a jednu pracovní skupinu i když je to samozřejmě menšího rozsahu, než tady eh, říkal pan Lamblin. V tuto chvíli máme 330 partnerů, z toho 289 evropských měst. A představuje to a to je moc důležité, já se k tomu ještě budu vracet, jsme přesně, představujeme nebo to je 50 měst v zóně konkurenceschopnosti a 50 v zóně konvergence. To byla významná politická poptávka, kterou jsme vždy s velkou přesností dodržovali. Urbakt to je také pokus pracovat eh, s řídícími orgány operačních programů, čili my žádáme města, aby hned od počátku zapojili své sítě eh, s orgány pro operační programy a Orbakt je také pracovní skupina nebo tým 4500 lidí, aktivních aktérů, praktických lidí, e, kteří dělají na projektech v rámci Urbaktu. A konečně rozpočet představuje necelých 70 milionů eur, z toho 80 eh, financování z RDF, čili ten rozpočet je celkem skromný. Jak fungujeme? Fungujeme eh, formou eh, výzev k podání projektu, zatím ty výzvy byly dvě a připravujeme, nečekáme pouze, připravujeme třetí výzvu k podání projektu na prosinec tohoto roku, což bude třetí a poslední výzva. Podle našich prognóz Urbakt za celé to období eh, se dotkne 450 měst v Evropě. A ještě bych chtěl doplnit, jak možná poznají někteří z mého přízvuku, program Urbakt je vedený z Francie, která je řídícím orgánem programu za všechny členské státy. Tady na té mapě vidíme implantace nebo umístění všech partnerských měst Urbaktu. Zaslouží si to dvě poznámky a, je to důkazem úspěchu programu. E, za prvé vidíte, že ta města jsou velmi pravidelně rozložená na celém území Evropy a tato politická, e, ten politický požadavek na rozdělení z 50% konkurence, schopnost 50% konvergence i přes problémy funguje. To je první věc. A druhá věc k této mapě, partnerská města Urbaktu představují 17 hlavních měst, ale také města o 10 nebo 15 tisících obyvatel, s tím, že průměrná velikost města se eh, eh, pohybuje mezi 200 mezi 100 tisíci a 250 tisíci obyvateli. Na jakých tématech Urbact pracuje? Jsou to, hm, to ten Urbact vzniknul v roce 2007 ve znamení Lisabonské smlouvy Göteborg. Jsou to témata Lisabonské strategie, takže města, jsou to která města, která generují aktivitu a pracovní příležitosti a současně města atraktivní a kohezivní, tedy města schopná eh, eh, řešit otázky eh, integrace městských celků. Takže to je, to je jasné. A nyní pár slov k tomu, jak vypadá tematická síť Urbact. Tematická síť Urbact je skupina měst, která si zvolila určitou tematiku a prezentovala ji v rámci výzvy k podání projektů. Například tematický projekt tematická síť týkající se mladých lidí, kteří předčasně opouštějí školu a jejich integrace. Měli jsme jednu takovou síť, kterou vytvořilo město Rotterdam, ale může to být třeba vytváření vědeckých parků, ve středně velkých městech. Měli jsme takovou jednu eh, síť, síť Redis, která pracovala na této tématice. Čili jsou to jak sociální otázky, tak ekologické otázky. Máme třeba jednu síť týkající se rozvoje elektromobilů ve městech eh, nebo rozvoj alternativních dopravních prostředků. Active Travel, to řídí zase jedno rakouské město, ale máme také eh, sociální otázky, znevýhodněné čtvrti, městské části, historická centra, eh, kde je velká poptávka. Síť znamená téma, pracovní program, komunikační strategii, rozpočet, paušální rozpočet omezený s mírou financování Eh, jako v případě programu územní eh, spolupráce, do 70% v zónách konkurenceschopnosti a do 80% eh, v zóně konvergence. Možná tady bude trošku rozdíl proti tomu, co říkal Michel Lamblin ohledně budoucnosti a míry financování. Je jasné, že města eh, jsou velmi eh, jaksi eh, ovlivněna krizí a, a úspornými opatřeními, takže města, která by měla zaplatit 10-20%, i, i to je pro ně mnoho a to je problém třeba, který máme s některými řeckými městy, ale já se obávám, že to v budoucnu vznikne i v jiných oblastech, v jiných zemích takže to budeme muset v budoucnu brát v úvahu. Síť eh, má omezenou dobu trvání na tři roky, omezený počet partnerů z důvodu efektivnosti, protože my víme, že když ta síť je složená z příliš velkého počtu partnerů, tak to nefunguje, protože to nejde ukočírovat. A takže jsme učinili rozhodnutí týkající se excelence a nebo kvality čili kritéria hodnocení projektů se eh, dotýkají excelence. My se snažíme sítě dotlačit k tomu, aby šly co nejdál, tak aby ty výsledky a dopady byly co nejlepší. Čili máme originální jedinečný systém eh, ta, to období 36 měsíců se dělí na šestiměsíční obdobu, dobu vývoje a dále 30-měsíční dobu realizace. A na konci té vývojové šestiměsíční fáze může eh, monitorovací výbor projekt zastavit, pokud takový projekt se zdá, že vede do slepé uličky nebo není dostatečně eh, aktivní. Takže to také eh, tahne kvalitu nahoru. Hodně jsme zdůrazňovali a rozvíjeli takzvanou metodiku Urbak. Naše práce spočívá v podpoře integrované městské spolupráce a tak jsme se snažili metodicky tlačit tímto směrem. Urbakt je program výměny a charakterizuje jej to, že každé partnerské město se zavazuje vypracovat eh, místní akční plán na konci síte, existence té sítě. A za druhé, každé partnerské město se zavazuje vypracovat svůj místní akční plán s tím, že se opírá o takzvanou opěrnou místní skupinu, což je skupina združující všechny partnery, kterých se ta tématika dotýká. Třeba v případě Rotterdamu a těch eh, mladých lidí, kteří předčasně opouští školu, to znamená, že v té skupině budou různé odbory eh, z magistrátu, budou tam lidé ze školství, Budou tam eh, nevládní organizace, združení eh, rodičů eh, a představitelé podniků. A tyto pracovní podpůrné skupiny mají společně pracovat na vypracovávání těch místních akčních plánů. A za třetí, my jsme se pokusili a snažíme se nadále od samého počátku projektu spolupracovat s řídícími orgány operačních programů, tak abychom dospěli k financování těch místních místních eh, akčních plánů právě jejich prostřednictvím. A naše jaksi slabé místo, které je konstrukčně jaksi dané, je, že my nemáme žádnou mechanickou vazbu s operačními programy, čili neexistuje žádná priorita ve financování místních plánů. Je potřeba řídící orgány přesvědčit. A co se metodiky týče, ještě také je významná eh, přítomnost sekretariátu sekretariátu jakožto um, průvodce těch sítí a expertní, s expertní podporou. Čili je to celý takzvaně kapitalizační proces, který bych mohl nazvat třeba jinak a říci, že to je, je, to je proces vytváření znalostí a na úrovni sítí i na úrovni programu jsme vytvořili nástroje, které maximálně umožní eh, přejít od výměny osvědčené praxe až po vyloženou výrobu znalostí, které budou převoditelné, čili použitelné eh, takovými městy, které nejsou partnerskými městy. Žádné která prostě měst, která se nemohla účastnit. Čili v jednotlivých projektech na, na tomto hodně trváme. Co jsme schopni produkovat? Především ty místní akční plány. My nyní dokončujeme první vlnu 20 tematických sítí, což znamená, že v tuto chvíli existuje 200 místních akčních plánů, které se dokončují a které se budou snažit, nebo které města budou se snažit aplikovat. Samozřejmě toto všechno je potřeba nějak syntetizovat a udělat tu kapitalizační práci, vyprodukovat nikoli tisíce stran, které nikdo nečte, ale určité syntetické souhrny nástroje s příklady a to je to, co my děláme v těch takzvaných kapitalizačních produktech eh, dáváme to do mailu, eh, děláme eh, pracovní semináře, děláme, píšeme články, publikujeme, viděli jste, máme, hm, máme publikaci na Tribune. Nous avons fait... Také jsme vypracovali studii, která se týká reakce měst obecně na finanční a e, hospodářskou krizi, ta je také k dispozici a všechno to, co organizujeme, e, dřív e, než to zkomunikujeme, tak představujeme vlastně tyto věci e, formou e, konkrétních aktivit. E, například v Krakově budeme mít takovéto setkání, paní Übner bude tak laskavá a uvede jej, budou tam lidé z místních samospráv, a není to nějaké setkání e, za účelem plácání se po ramenou a popíjení, ale zveme ty lidi proto, aby jsme společně pracovali. A dopis, který který zasíláme e, možným účastníkům e, z tohoto vyplývá velmi jednoznačně, že se bude pracovat. A to je součást celého toho kontraktu. Jaké komunikační politiky můžeme rozvíjet? Naše cílové publikum jsou eh, lidé, aktéři z měst. To jsou tisíce lidí napříč Evropou. Jak se s nimi spojit? Je to jeden z hlavních úkolů a problémů, které máme. Takže snažíme se být velice proaktivní a samozřejmě Všechno je to eh, dispozici na webu. Chci eh, tady zdůraznit dvě věci. Máme eh, takový hlavní nástroj, naše webové stránky, kde se objevují vlastně všechny aktualizované informace a rovněž jsme Eh, se eh, spojili s různými webovými eh, portály v jednotlivých zemích. Máme takovýchto smluv asi 20 s Poláky, Švédy, Nory, Portugalci, Španěli a to jsou vlastně webové stránky, které v národních jazycích poskytují informace, které nabízí e, UrbAct. Takže i tímto způsobem myslíme, že se můžeme propojit lépe s těmi aktéry v jednotlivých městech. A chtěl jsem na tomto bodu e, trochu, e, tento bod trochu zdůraznit. A ještě něco ke komunikaci. Program, jako je ten náš, nemůže, co se přenosu znalostí týče, jinak než se opřít o členské státy. Ty znalosti, které rozvíjíme, musí být samozřejmě členskými státy převzaty a jimi také dále zasílení. Nemůžeme si myslet, že my tady z Bruselu, z nějaké kanceláře, můžeme přenášet informace deseti tisícům lidí v různých jazycích. Musíme se e, opřít o další a s některými státy to funguje. Nemohu říct, že to funguje se všemi, ale u některých států to opravdu funguje dobře a už víme, jak na to. Poslední bod. E, právě jsme skončili takové hodnocení v polovině období a budeme e, v tom třetím Eh, řízení věci zlepšovat. Samozřejmě jsme eh, způsobili program strategii Evropa 2020 a chci tady ještě zdůraznit dvě další věci. Za prvé, zkušenosti, které máme, nám ukazují, do jaké míry eh, ten postup s opřením se o místní orgány eh, se projevil ve způsobu eh, toho vedení projektu. My jsme se s naším eh, orgánem dohodli, že zlepšíme ještě finanční prostředky pro tyto místní Eh, místní skupiny. Eh, ono to nestačí, jen je dát k jednomu stolu. Je tady eh, prostě zapotřebí uznat určité náklady, které jsou s tím spojené a to je něco, které se nám zdá důležité. A další důležitá věc, ne snad eh, z číselného hlediska, ale důležité pro laboratoř myšlenek, kterou se snažíme být, je toto. Evropská komise nás požádala, abychom uvažovali o eh, tom možném zapojení místních eh, zastupitelů do těchto buněk a my jsme také vlastně začali se školením a odbornou přípravou těchto lidí. Poslední věc, a s tím skončím. Rozhodli jsme se v této poslední fázi, pro to poslední e, výběrové řízení, znovu zdůraznit e, zlepšení kvality. To je velice důležité. Tady jde o metodologické otázky. Zkušenost nám ukazuje, že to má na lidi dopad. A abych ještě odpověděl na otázku paní Ibner a řeknu asi tolik. Na každém jednání, na které jdeme, já a mý spolupracovníci, prokazuje, se prokazuje, do jaké míry skutečnost, že e, ti lidé pracují společně, Eh, je to všechno obrovsky obohacující pro eh, jedny i druhé. A zároveň tady je velká míra inspirace jedněch druhými. Podniky, a to říkám často, každodenně využívají systém benchmarkingu a nevidím důvod, proč by to obecní zastupitelstva, obecní orgány nemohly také dělat, protože z toho mohou jenom získat prostě e, země v rámci URB aktu skutečně určité věci si naučili a určité věci ve zprávě e, také změnili. A to je náš cíl. Děkuji za pozornost. E, děkuji vám, pane Drubini, za velmi zajímavou a užitečnou prezentaci. A teď je prostor pro dotazy. Pan Pan Nisleroy odešel, pan Olbricht, prosím. Já se omlouvám, pan Nisleroy eh, odešel, přenechal mi eh, dvě otázky a pak mám za sebe samotného jednu otázku. Takže za Lamberta dvě otázky. Jak si eh, vysvětlit to, co předpovídá Interreg, který o té mí určité stanovené procentuální míře, která je poměrně vysoká, jak se tyto informace mohou rozšiřovat a jak to interpretovat do konkrétních čísel. Další otázka za pana Van Nistelrooye. Je možné ty eh, staré projekty ještě více zviditelnit. Máme tu velice dobré projekty, které jsou nyní zaštítěny eh, programem Interreg 4C, přetrvávají, nicméně a eh, jsou jen velice okrajově zmiňovány, že toto spadá pod Interreg a myslím si, že to by mělo být řečeno mnohem jasněji, první řadě tedy je to evropský projekt Interreg a pak tedy ten daný obsah. Tak nějak by to mělo být. A pak ta otázka za mne samotného. V obou těchto příspěvcích jsme si eh, vyslechli, že eh, v těch závěrech oba řečníci právě řekli, že je naprosto nezbytné posílit vztahy mezi Eh, těmi řídícími orgány těch operačních programů. Pokud to tedy zaznělo v obou prezentacích, tak to znamená, že se tu něčeho nedostává. Je to tedy určité slabé místo, anebo je to určitý návrh pro budoucnost. Ono to není to samé, protože pokud prokážeme, že jsou tu slabá místa, tak tu něco asi neběží dobře. A já bych se tedy tímto chtěl obrátit na oba řečníky, jak tedy se s tímto vypořádat. Děkuji vám. Okay. Uh, Mr. Kelly. Pan Gelik. Uh, thank you very much. Děkuji za velice jasné, přesné prezentace. Já mám několik připomínek a otázek. Ta první eh, je tedy to, že bychom měli splnit cíle strategie 2020 2020 se již blíží a tady je tu otázka, zda splníme ty stanovené cíle. K dvěma věcem, které se tu zmínili. Zaznělo tu, že některé městské oblasti mají potíže se zajištěním financování. Hovoří se to o možné otázce 10% nebo 20%, ale Nemohou se tedy uplatňovat určitá pravidla pro jednu městskou oblast a pak jiná pro druhou oblast. A pak tedy jak dospět k tomu správnému značení a vymezení projektu pro tu danou oblast. A za druhé, bude vyhlášeno nové e, řízení. Je tu tedy prostor i pro nové městské oblasti, aby se připojili do tohoto projektu? A jak, pokud ano, tedy jak to bude probíhat? Děkuji. Pan Hor. A já se omlouvám ještě jednu připomínku, pokud mi dovolíte. Vy jste zmínil, že to vyprší po uplynutí 36 měsíců, ale nyní to budeme hovořit o strategii 2020, takže toto také vyprší po uplynutí 36 měsíců, když tedy v ideálním případě by to mělo probíhat až do roku 2020? Děkuji, pan Horo. Děkuji, pane předsedo. Já eh, bych se chtěl obrátit k panu Lamblenovi. Chtěl bych eh, pana ředitele požádat, eh, zdali by neřekl, jaká kritéria vlastně existují pro financování projektu Interreg. Zdali existuje nějaký výbor, který vybírá ty projekty a jak vlastně můžeme předložit návrh projektu. A v neposlední řadě bych rád věděl, zdali toto platí pro všechny evropské regiony, ať už jsou potíže, se kterými se setkávají jakékoliv e, ty potíže mohou být často strukturální. Myslím konkrétně na ostrovy, na malé ostrovy. Chci vědět, zdali i tyto regiony mají přístup k financování projektů Interreg. Děkuji. Ještě někdo další? Ne, prosím. Čekáme na odpovědi. Okay. Um. Ještě někdo? Ano, děkuji, pane předsedo. Eh, chci také eh, poděkovat jak panu Lamblenovi, tak panu Dribinimu za to, že za námi dnes zašli. Mám otázku, která se asi týká vás obou. Zkušenost je taková, že během výběrových řízení je ten počet předložených žádostí mnohem vyšší než počet možných eh, přijetí, což samozřejmě vede k frustracím a také k velké zátěži pro pracovníky, kteří to vyhodnocují. Jak jste eh, přemýšleli o o tom, jak toto řešit během diskuze ohledně mého návrhu zprávy jsme hovořili o možné modulaci financování, tak já bych ráda znala váš názor na toto téma a to vlastně tak také trošičku odpovídá tomu, co řekl předřečník, kterého zajímají kritéria pro e, tedy přijatelnost toho či onoho návrhu. Vy jste také hovořili o tom tříletém období. Mě by zajímalo, zdali bychom se mohli zajímat i o období po těchto třech letech, e, o dopady, které se mohou objevit po ještě delším časovém úseku, dopady všech těchto výměn zkušeností, dobrých postupů, projektů a tak dále. Co se týče té první otázky od pana Olbrichta, či vlastně pana eh, van Nistelroje, jestli tomu dobře rozumím, co vlastně znamenají ty údaje o pákovém efektu. No tak eh, je to prostě prokazatelný vliv, který můžeme tady ukázat eh, jako výsledek našeho konání. Prostě výsledek vlivu Interreg 4C na regionální úrovni. Já jsem hovořil o 7 milionů eurech, které vlastně do šesti projektů Interreg 4C vložil jsou to projekty takzvané kapitalizační, to znamená, že tam je zapotřebí, aby i místní orgány eh, byly přítomny eh, u stolu. To znamená, že je to všechno mnohem operativnější. Těchto 7 milionů eur umožnilo ovlivnit, eh, co se týče dobrých postupů, 570, vlastně další věci ve výši 574 milionů eur. Mezi těmito projekty je jeden, který se zaslouží bližší pozornost. Jedná se e, o projekt s názvem B3 Regions s milionem a půl e, z Interregu 4C. Tento projekt ovlivnil zavedení E, internetu na, ve venkovských oblastech v celé řadě regionů. A samozřejmě tyto e, infrastruktury představovaly 470 milionů eur, takže říct, že se nic že by se nic nestalo bez Interregu 4C, to by bylo možná trošičku odvážné z mé strany, ale způsob, jakým se věci děly, měl právě e, tento pákový efekt, takže 307krát e, vlastně se zvýšil potenciál toho vstupního kapitálu. Můžeme také dále a jinde propočítávat tento pákový efekt a říct, e, ano, by se ty, ten, on by se ten internet zavedl možná i jinda, ale jinak, ale nebylo by to s použitím těch dobrých postupů, jako tomu bylo zde. Takže z 82 na 90 eh, se tento efekt dále prohlubuje a my k tomu máme ještě další číselné materiály. Máme všichni stejnou e, problematiku. Hovoří se s námi o budoucnosti a my ještě nemáme všechny výsledky z minulosti. Je třeba si na toto zvyknout. Hovoříme třeba o období e, třeba období číslo 5 e, se posunuje ku předu víc s, e, ve vztahu k období 3 než ve vztahu k období 4. Je to trochu škoda, e, zapotřebí více komunikovat, to určitě ano. Ale pokud návrhy Evropské komise, které se teď připravují, se opravdu budou realizovat, budou na stole, a pokud by tady mohly být dva cíle, cíl rozvoje a cíl spolupráce, eh, tak by se vlastně ta spolupráce posunula o eh, třídu výš a to by umožnilo z dvou a půl přejít na 7%, jestli dobře čtu zprávu paní Sanchez Schmidt, což vlastně už je jedna z odpovědí na otázku, kterou předložila, jak eh, vyhovět poptávce. Jeden ze způsobů, jak vyhovět poptávce, je zvýšit rozpočet. Samozřejmě bychom komunikaci měli ještě zlepšit, to určitě, a všechny programy Interact a Interact eh, bychom vlastně měli komisi předložit k dalšímu rozvoji. Já jsem asi úplně ne, eh, porozuměl všem otázkám pana Kellyho ohledně strategie 2020 a ohledně těch E, údajů ohledně konkurenčních a konvergentních regionů, takže kdybyste to možná ještě e, jednou sformuloval, abych vám e, správně odpověděl. Moje otázka byla následující pokud by projekty byly vypracovány tak, aby, sladí, aby ladily se strategií 2020, tak by asi nebylo rozumné je ukončit po 630 měsících a myslím si, že paní kolegyně Sanchez vlastně hovořila ve stejném duchu. E, to byla ta moje otázka. Pokud by tyto projekty skutečně přispívaly e, k realizaci strategii 2020, proč je ukončit po 630 měsících, když strategie 2020 se končí až v roce 2020? So, je vais, je vais takže já se pokusím na vaši otázku odpovědět. Pro nás, monitorovací výbor a Evropskou komisi, je jasné, že když se dělalo přeprogramování teď v roce 2011, museli jsme integrovat strategii Evropy 2020 s jejími třemi hlavními prioritami eh, ohledně růstu, smart, green a inclusive. Takže je jasné a přirozené, že tam jsou integrované že to je jedna eh, jako dimenze těch strategických cílů. A my máme tematické sítě výměny, které jsme úmyslně chtěli omezit v čase. Proč? Je to proto, že jsme se obávali, aby nevznikla skupina, která potom podobně Eh, jako eh, výbor prostě eh, jak si zapomene. My jsme prostě chtěli, aby v omezeném čase ta města, která spolupracují, dospěla k nějakým výsledkům, k nějakým konkrétním místním akčním plánům. To je důvod toho omezeného trvání. Souvislost se strategií 2020 jako dříve s Lisabonskou strategií je to e, tak, že v rámci té tematiky výzvy k podání projektu jsou převzaty ty hlavní priority strategie 2020 a ty jsou jaksi prosazovány především. Čili my navrhujeme těm kandidátům, aby připravili projekty, které budou s tou strategií v souladu. A abych ještě taky odpověděl na tu otázku, co po těch 630 měsících. Tak za prvé, my jsme chtěli a, a a chceme, aby po 36 měsících byla závěrečná zpráva, místní akční plány, doporučení pro další města a tak dále, něco využitelného. A my chceme za 18 měsíců, protože rok je krátký. Za 18 měsíců chceme provést studii, to bude studie online. Připomeneme všechna města, která mají smlouv, uzavřela smlouvu o místní akci a podíváme se, co s tím udělali. Vy jste před rokem a půl řekli, že jste schválili ten projekt, že možná se ženete financování, tak jaká je teď skutečnost? My potřebujeme tento typ e, výsledků a vědomostí. Já bych teď eh, navázal s odpověďmi na některé další otázky, které mi byly položeny. Tedy zda existují kritéria jak se ptal pan Waho, kritéria ohledně financování projektu. Jistě, projekty přípust, eh, kritéria přípustnosti musí to být veřejně právní projekt v rámci eh, projektu 4C, to se musí být veřejnoprávní organizace nebo organizace eh, eh, eh, v Belgii se tomu říká parastato nebo, nebo v angličtině prostě instituce, které se řídí veřejnoprávními pravidly. Taky je potřeba, aby ta partnerství nebyla příliš jaksi blízko, protože Eh, když je to v velké blízkosti, může se jednat o přeshraniční projekt, nebo to by se potom mohlo týkat jiných projektů. V rámci Interreg 40 je potřeba, aby ty partneři byli opravdu z větší vzdálenosti. A pak jsou tu další kvalitativní manažerská kritéria, komunikační kritéria, akční plány, eh, upřesnění a tak dále, která byla postupně vypracována sekretariátem a mm, schválena státy ostrovy. Zda ostrovy se mohou eh, k těm prostředkům dostat? Ano, ostrovy samozřejmě nejsou sice častým eh, subjektem, jejich vzdálenost často také eh, jim jaksi je znevýhodňuje, co se týče blízkosti těch informací, ale samozřejmě se mohou také hlásit a máme dva projekty, které se jich týkají v rámci Interreg 40. V Interreg 30 taky byly zahrnuty ostrovy, Eh, pokro, eh, fáze pokročilosti Internet 40 nás eh, jak si je, je tak dalece, že už všechny prostředky téměř už jak si je s nimi naloženo. O dvou třetin už to bylo schváleno a zbývá 35 eh, projektů na 100 eh, milionů. To jsou partneři, kteří už podali své projekty, sekretariát je nyní hodnotí a členské státy o nich budou rozhodovat na konci tohoto nebo příštího roku. Takže já mohu eh, zaručit, že všechny prostředky v rámci Interreg 4C budou do konce roku přiděleny a pro nové projekty meziregionální spolupráce se bude ček, muset čekat na rok 2014. Co se týče RUP, existuje taky projekt Interreg 4B Karibik, eh, jestli se nepletu, to by mě opravila komise, kde snad ještě jsou nějaké prostředky k dispozici a po této pracovní schůzce bychom se možná potom o tom mohli pobavit, s komisí a říci, jak eh, eh, se eventuálně orientovat v rámci Interreg Karibik. Paní Sanchez Smith přispěla ještě z velké části na, odpov- na odpovědi na otázky, které mi sama klade, když se ptá, jak um, řešit eh, zklamání a frustraci, která může vyvo- být vyvolána Interreg 4. Za prvé, to, ta míra dotace je vysoká a zajímavá, nicméně proto, aby Eh, se vyplňovaly formuláře v angličtině. To musí být opravdu atraktivní projekt. Já jsem byl v jednom francouzském regionu ředitelem evropských projektů a vím, že nejprve se vždycky řeší eh, průmyslová zóna regionu, eh, v oblasti, které potřebují rekonstrukci a teprve potom se jedná o spolupráci. Čili aby někdo, jak si odchytil někoho na chodbě a radnice a řekl mu, pojďme dělat mezinárodní spolupráci, tak to musí opravdu e, stát za to, protože mezinárodní spolupráce má svá pravidla, své praktiky, je to zase jiná práce, ale může to mít ten pákový efekt, jak už tady zaznělo. Na jednu z otázek paní Sanchez Smith bych e, k tomu, té frustraci, k tomu zklamání, že Eh, obecně zvýšení rozpočtu eh, na spolupráci, jak uvádí ve své zprávě. To, to vyřeší část poptávky, ale musíme také více a lépe komunikovat, abychom vysvětlili, že i když je některý subjekt jaksi mm, eh, by, by mohl eh, se zapojit do projektu, takže by měl mít předtím ale lépe vypracovaný eh, ten svůj projekt, také musí mít, mít národní kontaktní osoby, protože máme kontaktní místa všude možně po Evropě, ale potřebujeme také podporu státu. Že státy někdy mají trošku problém s filtrováním svých vlastních eh, občanů, ale je to, je to eh, věc, o které se musí komunikovat. A v každém případě zlepšujeme eh, třeba míru přípustnosti tam z 80 na 86 podaných žádostí díky komunikaci. Te, nicméně Interreg 4 je program, který před celou konkurenceschopnost, ne víc ani méně než jiné programy, jako třeba sedmý rámcový program pro výzkum. Tam ta úspěšnost u nich není vyšší než u nás. Takže eh, byl to jeden z projektů, jeden ze tří projektů, teď je to jeden z osmi projektů a právě vzhledem k té míře, vzhledem k, e, k setrvačnosti Interreg 3C, který jakmile začal být známý, tak se proměnil na Interreg 4C. Okay. Uh, Mr. Dobrá. E, tady e, pan Drubini bude pokračovat. Um, výbor může rozhodnout jinak, ale my máme tady odlišné stanovisko, co se týče selekce projektů nemáme stejné poměry jako v případě Interreg 4C, ale tam jsou jiné zásadní rozdíly. Nikdo nevydělá na tom, že bude pracovat v Urbaku. Teď nemluvím o sekretariátu, ale ty města nevydělají peníze na tom. My nefinancujeme akční, místní akční plány, čili atraktivita peněz tam je nulová, to je důležité proto mno, pro, pro počty zájemců, uchazečů, ale u nás se opakuje diskuse v monitorovacím výboru mezi počtem eh, projektů, kdy třeba my u této výzvy můžeme vytvořit 15 sítí a stane se, že třeba se jich přihlásí jenom 13 kvalitních. Kvalitních opravdu, kde si říkáme, ano, to bude mít smysl. Takže já si nejsem jist, že odpověď spočívá ve zvýšení rozpočtu a financování všech žádostí. Spíš bych myslel, že když budeme chtít mít výsledky kvalitní, musíme být nároční. A řekl bych, že to je možné. A v takovém případě jsou to spíš pilotní programy, které musí prokázat, že dokážeme eh, realizovat projekty, které opravdu to posunou dopředu, spíš než taková ta obecná výměna. A nám se v Urbaktu zdálo, a takový je názor monitorovacího výboru, že ta otázka excelence je ústřední při volbě projektů a, a jejich závěrů. Ještě bych se chtěl vrátit k ústřední otázce eh, eh, vazby na řídící orgány. Samozřejmě ta je ústřední. Pro Urbakt Nemáme žádné strukturální mechanické vazby na operační programy. A místní akční plán vypracovaný partnery v rámci tematického tematické sítě Urbact může a nemusí být financován operačními programy podle toho, jestli operační programy mají nebo nemají rozpočtovou kapitolu pro městské otázky, podle toho, jestli mají nebo nemají ještě peníze k dispozici, jestli eh, mají politickou afinitu k příslušnému městu nebo nemají. Či pro příští období 2014 až 2020 otázka vazby na řídící orgány je pro nás naprosto stěžejní pro další pokračování tohoto typu programu. A chtěl bych doplnit další věc. Nesmíme si plést financování a, a znalost městských politik. My konstatujeme, že mnoho řídících orgánů financuje projekty, které města předkládají, ale nemají představu o tom, co si pro ta města přejí. Čili to je problém, který je, myslím, také e, závažný a bude se muset řešit. To je otázka schopnosti těch týmů technické pomoci řídících orgánů mít nějakou strategii, městskou strategii když hovořím o městských otázkách. A to si myslím, že by mělo být řešeno v příštím programovém období. Děkuji. Děkuji panu Drobinimu. A nyní bych rád předal slovo expertům za Evropskou komisi. V první řadě pan Skors. Uh, thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo. Komise sdílí tu analýzu a také tu vizi, kterou představil pan Drubiny. Urbakt se rozrostl v opravdu úspěšnou, úspěšný program vytváření sítí a je to dobrý nástroj pro výměnu zkušeností mezi městy, který, které se zúčastnily té městské iniciativy. Vytvořili jsme tedy rozsáhlou síť a počet měst, které se již zúčastnila toho programu, je opravdu eh, velký. Po té první výzvě, eh, to tady bylo zmíněno, jsme měli nějakých 450 měst. Byla tu otázka týkající se toho, proč tu není dostatečné propojení mezi těmi dobrými nápady, které se rozvíjejí v tom programu vytváření sítí a v těch eh, operačních programech. A odpověď na to může být taková, že finanční prostředky pro ty mainstreamové programy již vypršely a některé nové nápady, které se rozvíjejí v posledních eh, době, tak u těch jsme zjistili, že pro něž nejsou finanční prostředky. Nicméně eh, eh, prostřednictvím Urbaktu tady můžeme být opravdu hrdí na to, že se nám podařilo dosáhnout opravdu hodnotné spolupráce mezi uh, Eh, městskou sítí a těmi řídícími orgány a že se to také na dobrovolné bázi zúčastnila celá řada významných orgánů, takže celá řada aktivit tu byla úspěšně rozvinuta. Komise po podnítila vytvoření také těchto sítí prostřednictvím toho zrychleného postupu, takzvané fast track network, eh, ty tedy podporujeme ze strany komise, některé z nich získaly také podporu Evropského parlamentu. Tady bych chtěl zmínit jednu z těch sítí nazvanou UNIC. A to je vlastně seskupení měst, které eh, v podstatě závisely na eh, keramickém odvětví a Evropský parlament se velice aktivně zúčastnil na podpoře práce této konkrétní eh, sítě měst. Ještě bych chtěl zmínit další eh, velice úspěšnou fast track sektor. To byla eh, otázka integrace migrantů, migrantů pardon, a zaznamenali jsme, že některé z těch myšlenek, které se rozvinuly v této fast track síti, tak byly dále rozvinuty i na dalších úrovních a no, tady bych mohl úspěšně zmínit při jeden příklad Portugalska. Tam jedna ta síť fungovala jakožto um, síť na podporu um, orchestru, ve které hráli děti, které pocházely právě z těch migrantských rodin. A ta myšlenka sociálního začlenění prostřednictvím těchto orchestrů byla vlastně skopírována i v jiných městech následně. Pan Drubiny také eh, zmínil další věc, tedy že třeba odpovídat také na nové vyvstávající potřeby. My se snažíme reagovat také na nové priority strategie Evropa 2020 a také začínáme s určitými pilotními cvičeními jako výměna informací mezi zvolenými zastupiteli, kteří tvoří právě součást těch místních podporných skupin. To je uh, právě to, e, co můžeme předložit jako e, následnou práci, kterou započal Evropský parlament v rámci projektu Erasmus. A také e, určitě získáme i z té iniciativy Urbakt, zhodnotíme to a objeví se to v dalším programovém odvětví politiky soudržnosti a rozhodně tedy se pokusíme eh, využít eh, toho pozitivního z té stávající zkušenosti a doufám, že tedy ještě více podpoříme spolupráci mezi městskými sítěmi. Děkuji zástupci komise. A nyní pan Venino. Máte slovo, prosím. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Pan Lamblin udělal kompletní prezentaci všech příležitostí, které představuje Interreg 4C a výzvy, které bude ještě potřeba zohlednit v tomto a nadcházejícím období. Vrátil bych se k jedné samozřejmosti. Je to jediný program v Evropě, který dnes umožňuje všem evropským regionům a všem členským státům v Unii společně vyměňovat své mm, praxe, zkušenosti, projekty a potom je realizovat třeba na takové více místní úrovni a takto co nejrychleji využít zkušenosti eh, realizované v některých regionech. To, co tady před chvílí říkal Michel Lamblin, je myslím moc důležité a sice, že nové eh, členské státy, které nedávno vstoupily do Unie, dnes patří mezi ty, které předkládají největší počty projektů a nejvíce využívají tyto transfery eh, zkušeností a znalostí. A já si myslím, že to je takový kohezní prvek, který hodně eh, hraje velkou roli. To, že to je první věc, kterou je třeba připomenout a samozřejmě toto Eh, jaksi je argument pro další rozšíření projektu mezina, mezi regionální spolupráce v období 2014 až 2020. A rozpočet s tím souhlasí, souvisí. To znamená, že pokud budeme chtít rozvíjet a realizovat zkušenosti a transfery eh, eh, nápadů operativnějším způsobem, tak považujeme za rozumné, aby rozpočet pro příští období bylo, eh, byl také eh, úměrně k tomu navýšen. V tuto chvíli existují dvě priority, Lisabonská a Jeteborská, s podtématy, která Michel Lamblin zdůraznil a ten logický přechod v rámci EU 2020 nás vede k tomu, že některé rozhodně ty Eh, projekty budou v regionech pokračovat a komise eh, uvažuje také o možném rozšíření eh, priorit o otázku veřejné zprávy a schopnosti institu- a, a institucionální a administrativní kapacit. Tady v oblasti jaksi Eh, dohánění některých výdobytků v některých regionech se nám zdá, že některé evropské regiony zatím trpí ještě značným deficitem eh, administrativních kapacit. A pokud bychom tento eh, úhel pohledu mohli v té nové eh, generaci meziregionální spolupráce toto rozšířit, tak by to také umožnilo regionům rychleji navázat na ty tematické otázky eh, v rámci programu Interreg 4C. Čili to jsou všechno věci, které považujeme za důležité rozvíjet A co se týče otázky komunikace, která tu také zazněla, my se chystáme na jaře příštího roku uspořádat velkou konferenci pro účastníky meziregionální spolupráce, ať už to jsou nositelé projektů nebo další orgány, eh, tak aby došlo, tak aby byla potržena celá řada výsledků, které my dnes vidíme. Michel Lamblin to e, přešel stručně, ale existují projekty trvale udržitelné dopravy, inovačních schopností, inovační regionální strategie e, a tak dále. Čili to jsou určité konkrétní věci, které by bylo možno právě tam zdůraznit a zdůraznit přidanou hodnotu tohoto projektu. Také po, na základě rozhodnutí zasedání monitorovacího výboru v Oslu. Eh, v tuto chvíli v rámci programu nyní, jak si publikujeme výsledky, které lze vyvodit eh, z těch některých klastrů a některých sítí, které jsou financovány, protože Každý projekt je sám o sobě sítí a když vznikne určitá kritická hmota, kritické množství projektů v rámci několika sítí, tak experti mohou prokázat právě ty konkrétní výsledky toho, co ty sítě byly schopny vyprodukovat v rámci vlastních politik. To taky považujeme za důležité zdůraznit. Tak abychom také mohli vytvořit tady vazbu, a na to se ptal pan Olbricht, vytvořit vazbu, která zatím podle našeho názoru není dost silná, mezi programy regionálního rozvoje a programy spolupráce. Domníváme se, že u témat a problémů, na které naráží všechny členské státy a všechny regiony, ať se to týká životního prostředí, ekonomiky, ekono- klimatických změn nebo nutnosti rozvíjet inovační potenciál v rámci e, globální konkurence. Takže to jsou, myslím, e, věci, které by neměly být jenom doplňkem k regionálnímu úsilí, to by naopak měly být ústředním eh, stavebním kamenem těch vlastních strategií. Možná je to zatím zbožné přání, možná je zatím těžké to realizovat, ale jsme přesvědčeni, že spolupráce je eh, řešením. Proto je potřeba posílit programy spolupráce a najít v příštím programovém období efektivnější způsob eh, na vytvoření tady té vazby, tak aby to, co se Eh, děje v rámci určité meziregionální spolupráce mohlo být operativně převedeno do eh, programů jednotlivých evropských eh, regionů. A poslední detail na adresu pana Waho. Teď máme tři programy přes mezinárodní přeshraniční spolupráce, která se týká Karibiku, Indického oceánu a, takzvan, e, a potom Azorské ostrovy, Kanárské ostrovy a Madeira, kde je také možnost rozvíjet spolupráci, která bude více zaměřena na to jejich, na to jejich geografické sousedství. Thank you, Mr. Děkuji, pane Averino. A teď paní Sanchez Schmidt může tuto diskuzi uzavřít. Děkuji, pane předsedo. A ještě jednou díky eh, panu Lamblenovi a Durbinimu. Myslím, že jak v jejich eh, vstupních příspěvcích, eh, tak v otázkách, odpovědích a ve vystoupení komise byl jasně patrný zájem o celou tuto problematiku o a tato meziregionální spolupráce evidentně může zvýšit efektivnost regionální politiky. V tomto směru s vámi, pane, naprosto souhlasím. Je nutné tady propojit to, co existuje a programy, které eh, budou uvažovány do budoucna. Myslím, že všichni často říkáme, že evropská politika a především regionální politika musí prokázat, že je schopna přinést přidanou hodnotu. Tady se opravdu pohybujeme ve velmi konkrétní e, světě a toto by nám mělo jít, být konkrétní a pragmatičtí cíle Evropa 2020 eh, musí být samozřejmě zohledněny ve všech našich politikách, ale zároveň i v terénu musíme prokázat, do jaké míry jsme do hospodářského života, do života občanů přine, schopni přinést přidanou hodnotu a to z těchto programů vyplývá. Pane Dobini, vy jste eh, hodně eh, hovořil o nutnosti správně komunikovat, to se mi zdá velmi důležité, zdá se mi velice zásadní, abychom takto pokračovali i prostřednictvím nejen regionálních programů, ale také výměny zkušeností a znalostí. Zkušenosti nelze ničím nahradit a je proto povinností nás všech maximálně využívat eh, ty zkušenosti a dobré postupy. Regionální politika je politikou investic a cílem je hospodářský, sociální a územní rozvoj. A je pravdou, že ukazovat konkrétně, jak eh, k tomuto eh, rozvoji dospět, je velice důležité. Ve zprávě, kterou jsem měla tu čest eh, vypracovat, jsme o tom také hovořili. Všichni souhlasíme v tom smyslu, že je třeba tuto spolupráci posílit a já doufám, že jak komise, tak následující nové texty toto zohlední v návrzích komise se postupuje z 8,7 na 11 milionů eur. Není to strojnásobení, ale je to přece jenom důležité a my si také myslíme, že třeba by tato regionální spolupráce byla posílena. Možná, že bychom také měli zdůraznit nutnost koordinace všech těchto programů a spolupráce a jejich jednotlivých eh, výstupů v té eh, regionální oblasti ještě ta výměna mezi zkušeností mezi místními zastupiteli, to je pro vedení opravdu velice zásadní a také e, proto, abychom naší regionální politiky správně, e, politiku správně umístili v konkrétních situacích. My máme i určité pedagogické e, úkoly a myslím si, že v té regionální politice se i tento aspekt může velice dobře promítnout. Omlouvám se. Omlouvám se, ale ještě než uzavřete, pane předsedo, tak dovolte, abych připomněla, že jsme vyzváni, abychom diskutovali i nadále po tomto jednání eh, se skleničkou v ruce v předsálí. Myslím si, že i přátelské prostředí může na pomoci výměně nejenom dobrých postupů, ale výměnám E, zkušeností a všeho dalšího. Děkujeme našim dvěma hostům, panu Lamblenovi, panu Drubinimu. Chci jenom připomenout, že náš výbor se vydá na sever Řecka, a to již zítra. A budeme moci tedy e, potom samozřejmě vyvodit závěry, které vám dáme k dispozici po letní přestávce. Takže tím končím naší práci a setkáme se 19. září. To je datum naší další schůze, to bude již na podzim.